Mes chers collègues, nous allons commencer notre séance, s'il vous plaît. Kolegové, budeme začínat. Nous allons aborder un sujet important. Budeme se věnovat závažnému tématu. To je budoucnost letecké dopravy a konkrétně je to takové pododvětví nízkonákladové letecké dopravy. Eh, toto téma se dotýká řady aspektů, eh, které souvisí s hlavními výzvami 21. století. To je dekarbonizace a eh, klimatické změny. Právě probíhá konference COP25. Také se to dotýká digitalizace, konkurenceschopnosti, ale i bezpečnosti a zabezpečení. Ale samozřejmě Nemůžeme pominout ani, ani zlepšování pracovních podmínek a pohodlí cestujících. Od vzniku vnitřního trhu s leteckou dopravou v roce 1992 e, nízkonákladové letecké společnosti pravděpodobně více než kdo jiný těžil e, z možností tohoto společného evropského projektu. A právě díky nízkonákladovým společnostem se říká, že dnes je jednodušší cestovat v Evropě. Říká se někdy, že to je i demokratičtější. E, ty, e, ta spojení mezi dvěma body otevřely e, všem nové možnosti. Ovšem, o 25 let později toto odvětví, které je stále křehčejší kvůli eh, silné náročnosti na kapitál a poměrně nízkým maržím. Eh, čelí tedy mnoha důležitým výzvám, už jsem o tom mluvila, je to především ta klimatická výzva, udržitelný rozvoj a je to vlastně oblast, kde je velice intenzivní hospodářská soutěž. Proto jsme se tady sešli, abychom lépe pochopili tuto problematiku, především ale rizika, která jsou spojena s tímto odvětvím. A proto jsme měli zájem na uspořádání tohoto slyšení. Měli bychom si tady schrnout současnou situaci v odvětví, abychom zjistili, jak eh, nízkonákladové společnosti se chystají čelit všem těmto výzvám. Vítám tedy eh, naše experty v pořadí, jak budou vystupovat hned je představím. Je tady mezi námi pan Matthew Krasa. Vítejte. Začnu tady po pravici. Vy jste ředitel mm, PR Ryanairu. Děkuji, že jste mezi námi. Potom je tady pan Frank Bauer, finanční ředitel a člen správní rady eh, Eurowings. Vítejte v našem výboru. Pak je tady pan José Luis Arno. Vítejte ve výboru, jste generální ředitel správní rady ehm, ANA a také místo předseda pro cestovní ruch v Lisabonu. Dále vedle vás paní Oana Petresku, generální ředitelka firmy Blue Air. Vítejte v našem výboru i vy. A konečně paní Livia Spera. Vítejte, vy jste generální tajemnice Evropského svazu pracujících v dopravě. Budeme velice bedlivě eh, sledovat to, co nám řeknete, protože to bude určitě zajímavá diskuse a také nás zajímá, jaká budou řešení, jimiž se bude náš výbor zabývat, abychom zajistili že skutečně najdeme odpovědi na nejrůznější výzvy. Budu opravdu velice přísná na čas. Vím, že 6 minut je málo, ale za 6 minut určitě můžete říct toho hodně. V eh, hlavním sále někdy poslanci mají jenom jednu minutu k dispozici na vyjádření, vy máte šestkrát více a díky tomu pak budeme moci ještě vést diskusy s poslanci, protože jsem si jistá, že Poslanci budou mít řadu otázek. Takže prosím, kolegové, už se můžete přihlašovat na uh, diskusi. Takže jako první pan Krása, vedoucí nebo ředitel PR Ryanairu. Máte 6 minut? Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení členové výboru pro dopravu, děkuji za pozvání Ryanair na toto slyšení. Michael Lear, generální ředitel, doufal, že bude moci přijet sám, ale bohužel nakonec eh, to nebylo možné, protože už měli nějaké závazky. Ale jsem moc rád, že jsem tady a uh, Doufám, že budu moci eh, vysvětlit problematiku, o které hovořila paní předsedkyně. Nejprve chci zdůraznit nebo vysvětlit, jak eh, trh s letectvím vypadal před 30 lety. Typický byl eh, vlastně malý počet monopolních aerolinií, které spojovaly jenom některé části Evropy. A když někdo chtěl někam eh, letět, musel vlastně si to poskládat třeba až ze čtyř různých letů a potom tedy platit velice drahou letenku. A toto byl zcela neudržitelný systém. Důkazem toho je, jak vypadá ten současný systém. Eh, došlo tedy k liberalizaci trhu, jak o tom hovořila paní eh, Deli. A díky tomu se umožnil vstup nízkonákladových společností na trh, čímž se posílala hospodářská soutěž a zajistila se přímá spojení mezi dvěma body, mezi městy i dříve izolovanými regiony. A tyto přímé letecké služby jsou nedílnou eh, součástí evropského projektu. Není žádná jiná alternativa pro spojení jak třeba mezi Jižní Itálií, Jižním Španělskem, Portugalskem, Baltskými státy. Tyhle oblasti musely prostě spojit nízkonákladové společnosti a proto to je tak zásadní služba pro mnohé evropské občany. A tato služba ale také poskytuje práci. Například Ryanair Eh, dává eh, asi 20 tisíc pracovních míst, z toho 20 v méně rozvinutých eh, regionech, kde je vysoká míra nezaměstnosti a máme vlastně 86 domácích letišť a tam všude zaměstnáváme, zaměstnáváme lidi. Ryanair také uzavírá kolektivní smlouvy s našimi zaměstnanci a nasloucháme také eh, tedy nejen zaměstnancům, ale i zákazníkům. A zákazníci především chtějí možnost volby, eh, což tedy nabízíme. Máme více než 2000 tras, chtějí eh, mít volnost, že si koupí buď tu základní letenku, anebo letenku s nějakými dalšími příplatky za dodatečné služby. Dále máme asi 90 přesnost, je, málo, málo se ruší lety. A Dále chceme samozřejmě všichni fungovat udržitelným způsobem. A proto Ryanair, jakož i další nízkonákladové firmy, jsou opravdu v tom dobré. Ryanair je nejzelenější velká aerolinka v Evropě. Pojetí um, kabiny vlastně nám umožňuje více naplnit tu kabinu. Máme také nejmladší ehm, flotilu a máme efektivní eh, operace, to znamená, spojujeme dva body, ne, ne, děláme transferové lety, které jsou škodlivé pro životní prostředí. A to znamená, že naše eh, míra emisí na osobu, osobo kilometr je nejnižší 66 gramů. Tady na tomto obrázku vidíte, jak působíme na tomto trhu Ryanair má největší podíl na počtu cestujících a jsme a všem jenom pátí, pokud jde o objem emisí CO2. Když se podíváte na eh, aerolinky před námi nebo za námi, tak uvidíte, že máme Eh, vlastně stejné množství CO2 s podstatně větším množství cestujících ve srovnání s jinými aerolinkami. Proč to je? Protože ty jiné aerolinky mají business třídu eh, nebo vlastně vozí menší množství cestujících na eh, letě, některé prostě letadla některých aeronek létají nevytížená a potom mají tady transferové lety, to znamená, to jsou cestující, kteří, eh, aby se dostali do místa určení, eh, mají dva lety, kdežto s nízkonákladovou firmou je to jenom jeden let. A pokud Evropský parlament by chtěl dělat něco v této oblasti, tak je třeba se zaměřit tak na to často zbytečné transferové lety. To je dobrý, eh, dobrý začátek ale každý v tom sehrává svou úlohu. Eh, výrobci, kteří musí dělat výkonnější eh, letadla s menším množstvím motorů, dále eh, firmy, které vyrábějí paliva. Prostě je tady řada subjektů a Evropa, než aby se zaměřovala na zdanění letecké dopravy, tak by spíše měla zajistit, aby tato biopaliva a efektivnější způsoby fungování byly financovány a to potom pomůže eh, aerolinkám, aby byly udržitelnější, zatímco prosté zdanění poškodí možnosti cestujících. Eh, protože nízkonákladové eh, společnosti, jak jsem říkal, spojují odlehlé oblasti v Evropě a je to také velice ekologicky udržitelné, protože zákazníci tedy mají jenom jeden let a letadla, které mají nízké množství emisí. Děkuji mnohokrát za vystoupení a za to, že jste tady dodržel řečnickou dobu. A nyní dostane slovo pan Frank Bauer, který je členem správní rady Eurowings a finanční ředitel. Prosím, máte slovo. Short haul flights should be banned. Lety na krátké vzdálenosti by měly být špatné. Nedokážete si představit, kolikrát jsem tohle slyšel za poslední měsíců, eh, několik. Eh, já mám eh, velké štěstí. Od nás z Limburku jsem dneska jel přímým vlakem do Evropského hlavního města v Bruselu a do Evropského parlamentu jsem jel na kole. Ale ne všichni mají takové uh, privilegium, že by byli příc, uh, eh, přímo napojeni do Evropského hlavního města. Proto si myslím, že krátké lety by neměly být zakázány. Vážená paní Deli, vážení poslanci, děkuji za pozvání. Jsem rád, že s vámi mohu hovořit. My každý rok eh, propojujeme pasažéry po celém kontinentu efektivně. Hm, proto také přispíváme k zrůstání Evropské unie. Myslím si, že na to bychom měli být hrdí e, i do budoucna, abychom e, e, letěli z Aten do Osla nebo z Kolína do Madridu. Letadlo bude první hlavní volbou pro cestující a proto jako letecké odvětví máme odpovědnost za vyvážení zájmu našich hlavních zúčastněných stran, zaměstnanců, pasažérů, veřejnosti, životního prostředí a, a mm, akcionářů. A samozřejmě eh, také eh, se musí, musíme přijít k životnímu prostředí. V minulosti eh, jsme snižovali naše emise jak hluku, tak oxidu uhličitého a budeme tak činit i nadále. Mm, proto musíme implementovat tři důležitá opatření. Musíme trvale mm, investovat do moderních letadel. Oproti eh, eh, a 321 a Neo eh, oproti modelu CO spotřebuje o 5 tun méně paliva na trase z Kolina do Madridu, ale stojí asi 115 milionů eur. A když se zvýší daň z letu, tak náklady na Eurowings se zvýší asi na 250 milionů eur. A ročně, to je 11 našeho, našich výnosů. Pokud e, budeme zatíženi konkrétními daněmi, tak budeme méně peněz na nákladově efektivní e, letouny. Potřebujeme uniformní pravidla pro e, letecký průmysl v celé Evropě a ne národní úpravy. Potom dále implementace jednotného evropského nebe. Já nevěřím, že Evropa Eh, si dovolila eh, nechat takový důležitý projekt u ledu eh, léta. Letadla mohou létat přímo, ale každý den musíme dělat odbočky, které nás celí asi o 10% emisí navíc. A je to kvůli rozstříštěnému evropskému letovému prostoru. Od 90. let letecké odvětví proto prosazuje Eh, projekt jednotného evropského nebe. Rád bych poděkoval všem eh, těch eh, z, z vás, kteří na tom doposud pracovali, ale musíme dosáhnout hmatatelné zlepšení. A konečně bychom měli jednat. Třetí opatření, hm, zavedení alternativních paliv. Já jsem přesvědčen, že za mého aktivního pobytu u leteckého průmyslu nebudou letadla, Eh, přes 150 eh, eh, sedadel mít alternativní pohon. Důvod toho je velice dlouhý rozvoj, vývojový cyklus jak v leteckých karoserií, tak motorů. Dnešní letadla byla vyvíjena v 80. letech. To Je to také dáno požadovanými vysokými standardy v oblasti bezpečnosti a spolehlivosti. A proto eh, uhlíkově neutrální biopaliva a elektropaliva jsou jedinou realistickou, eh, jediným realistickým řešením eh, k skutečné uhlíkové neutralitě v nadcházejících 30 letech. Musíme vytvářet paliva, která budou odebírat z atmosféry CO2 stejně jako ji potom později vypustí, tedy obnovitelnými energiemi. Jako letecký průmysl potřebujeme eh, gigatovárnu na e-paliva, která bude srovnatelná s gigatovárnou na eh, eh, litio-iontové baterie, kterou tvoří Elon Musk. Pokud je o zájmy našich pasažérů, tak to, že pasažéři mohou se odpovídat, opírat o celoevropská pravidla, je skvělé, ale také dostávají kompenzace ve výši celkem 153 milionů eur v roce 2018. Celkové výnosy z těchto eh, eh, pasažerů byly 60 milionů eur. V minulosti eh, mm, některé aerolinie zkrachovaly kvůli tomu, mm, že očkodnění jim vůbec nebylo ve vztahu s výnosy. Proto i jsme pro revizi toho stávajícího nařízení. Chceme modernizovat samozřejmě naši flotilu, ale potřebujeme vaši podporu eh, tak, aby eh, kontrola letového provozu byla efektivnější a abychom mohli eh, přinášet na trh konkurenceschopný produkt. Musíme vyvážit mm, náklady na ochranu spotřebitelů a náklady průmyslu. A za třetí, letecký průmysl hraje důležitou roli v růstu Evropské unie a bude ji mít i do budoucna a proto by eh, lety na krátkou vzdálenost neměly být eh, zakázány. Děkuji vám za pozornost a těším se na debatu. Děkuji mnohokrát za vystoupení. Nyní dostane slovo pan José Luis Arnold na 6 minut. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Já jsem měl několik eh, slajdů, takže o ně poprosím. I když jsou anglicky, tak uh, budu mluvit svým rodným jazykem portugalsky. Cost, as eh, companhias low cost tiveram um contributo. Nízkonákladové letecké společnosti velmi pozitivně přispěly k uh, podpoře cestovního ruchu. Zajistili eh, spojení mezi, eh, nová spojení mezi městy, která předtím nebyla. Eh, otevřely se tedy cesty, které neobsluhovaly tradiční letecké společnosti. Evropský jednotný trh se tímto mohl dále rozvíjet Nízkonákladové společnosti neobsluhují jenom cestovní ruch, také mm, obsluhují studenty, v příbuzné, kteří by si jinak nemohli dovolit, nemohli dovolit se vidět. V Portugalsku jsme na okraji. 90% turistů e, k nám e, přilétá Prakticky není žádná jiná eh, země, která by eh, to o sobě mohla statisticky vykázat. Ta se také ovlivňuje, eh, tedy projevuje na nárůstu, na vývoji letového průmyslu, na leteckého odvětví u nás. Nejdříve byla tady zpráva, která hrála velice důležitou úlohu Eh, o rozvoji eh, v letecké odvětví a zejména nízkonákladových společností. Náš model je moderní. Nabízí eh, služby veřejnosti, ale i soukromým firmám a, a mohou z, něj mít, z nich mít prospěch všichni. Je to velice jednoduchý předvídatelný model. Nákladový model je nahrazen něčím jiným. Eh, je to efektivní eh, model eh, vytěžování kapacit a díky tomu jsou kapacity vytěžovány velice efektivně. Příjmy jsou optimálně rozdistribuovány a je určitě tímto způsobem možné vycházet poptávce vstříc. Celé to je ale velice citlivé, citlivé vzhledem k nákladům a k počtům cestující a proto, e, cestujících. A proto je důležité, aby e, se to celé nerozkolísalo. Jde o digitální e, řešení, které je třeba nas, nasadit, aby tohle celé bylo, se mohlo zachovat. Tolik tedy eh, k tomu pohledu na naši situaci. Eh, Lisabon nárůst, Porto nárůst, Faro nárůst eh, a na Azorech také. Cestovní ruch v Portugalsku představuje 26,7 miliard. To znamená, v roce 2017 to bylo 13,5 HDP. V Eh, Lisabonském regionu to bylo 19,8% a v cestovním ruchu jsou, eh, je zaměstnáno 14,3% lidí z eh, oblasti Lisabonu. Proto lze říci, že bez tohoto vývoje by nízkonákladové společnosti by bývaly se nemohly rozvoj, rozvinout. Potom eh, nízkouhlíková ekonomika, to je důležitý cíl. Dopad na životní prostředí je samozřejmě ovlivněn, eh, tedy eh, způsoben leteckým provozem a my se musíme zamýšlet nad tím, jaké alternativy jsou k dispozici. Je podstatné, aby byly vytvářeny ty patřičné podněty jde i o letový provoz. Máme tady samozřejmě eh, patřičné výkyvy, ale důležité je, aby daný potenciál byl vyčerpán. Nové technologie tady hrají velice důležitou eh, roli při zlepšování efektivity a eh, zvyšování kvalitet, kvality služeb a ke snižování nákladů. Jde eh, jak o letiště, tak o provozovatele, eh, o letecké společnosti. Letecká eh, přeprava roste a, a stejně tak Booking Online. Cestovní kanceláře si musí hledat novou pozici. Nízkonákladové společnosti vytvořily takové, vytvořily teď podmínky pro nové produkty, vznikla nová dynamika pro všechny, kteří ji eh, nepoužívají. Čátrové eh, produkty už nepokrývají eh, potřebu nové mladé dynamické generace. Máme tady samozřejmě různé výzvy a tak dále, ale ty příslušné normy, které musíme dodržovat, ale Uvědomme si, co jsou, kdo jsou tady nováčci. Potom letecký prostor samotný. Ten je samozřejmě a, zásadně a, poznamenán a, přetížením. Je třeba a, rozlišovat civilní a, a vojenské použití. Je to třeba navzájem vymezit. Jinak to, to, to obnáší poměrně vysoké náklady. Myslím si, že eh, celkově lze ten vývoj eh, hodnotit pozitivně, pokud jde o sociálně ekonomický rozvoj. Nesmíme eh, opomenout žádný prostor k rozvoji. Celé se to samozřejmě musí držet principu trvalé udržitelného rozvoje musí se používat nové technologie, ale nesmíme žádným způsobem ohrožovat eh, hm, občany. Děkuji za vystoupení. Nyní dostává slovo paní Olana Petresku na 6 minut, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně děkuji také europoslancům. Já jsem opravdu poctěna tím, že tady můžu být a můžu mluvit o budoucnosti nízkonákladové letecké dopravy v Evropě. Před 30 lety lidé z naší země neměli povoleno cestovat. Před 20 lety lidé v mé zemi, v Rumunsku, se nemohli dovolit cestovat. V roce 1999 méně než 5 osob cestovalo anebo pracovalo v zahraničí. Teprve před deseti lety, poté co byl spuštěn evropský projekt a nízkonákladové letecké společnosti přišly do Rumunska, jsme začali plně čerpat všech výhod. Teď více než 20 Rumunů pracuje v zahraničí a více než 50 Rumunů cestuje do zahraničí. To je něco obrovského pro naše zemi. Znamená to, že se nám zlepšují vyhlídky Rumunská v Evropské unii. Nebudu mluvit o Blue Air. Je to mnohem menší letecká společnost, je z Rumunska a přepravuje téměř 5 milionů cestujících. Máme 1500 zaměstnanců a všichni máme za to, že je tím, že letecká doprava bude cenově dostupná, budeme tak přispívat k demokracii, míru, prosperitě a hospodářskému růstu. A zajistíme také ochranu našeho životního prostředí, především v naší části světa. Jde o nízkonákladovou leteckou přepravu. Právě ta osvobozuje lidi od geografických a časových omezení. Víte, že Rumunském procházejí Karpaty, Není snadné přejet z jedné části země na druhou, třeba na jih nebo přes Sedmihradsko. A letecká doprava má pro nás proto zásadní význam, abychom vyrovnali ekonomické rozdíly mezi jednotlivými regionami, regiony, abychom se také vypořádali s historickými rozdíly. Jsme přesvědčeni o tom, že toto platí pro celou Evropu. Jsme přesvědčeni o tom, že zvlášť v takové době, jako je ta dnešní, kdy stále více dochází k migraci, stále více se projevují kulturní rozdíly. Když cestujeme, pomáhá nám to lépe ostatní pochopit. Napomáhá to integraci, napomáhá to lepšímu porozumění. Kromě toho jsme přesvědčeni o tom, že letecká přeprava vytváří nové příležitosti pro novou generaci Evropanů, kteří budou lépe chápat evropské hodnoty a budou tolerantnější. Jde tedy o demokracii a mír. My jsme přesvědčeni o tom, že cenově dostupná letecká přeprava také vytváří pozitivní výhled, vyhlídky pro ekonomickou prosperitu. Paní předsedkyně říkala, že nízkoletecké přepravní společnosti využívají evropský projekt. Já si troufám říct, že jsou partnerem, spolehlivým partnerem v tomto projektu. Letecká přeprava v podstatě napomáhá mobilitě pracovních sil. Víme, že kompatibilita závisí na mobilitě, víme, že velké projekty potřebují mobilitu, víme, že cestování může nahradit nákladné domy, víme, že cestování může slučovat rodiny, i když se lidé rozhodnou, že budou pracovat tam, kde je jejich potřeba. Myslíme si, že malé a střední podniky, majitelé podniků a vedoucí pracovníci malých a středních podniků, zaměstnanci malých a středních podniků využívají letet, nízkonákladové letecké společnosti. A pro ty je právě zásadní vytvářet nové investice, nové příležitosti na základě mezi, mezi regionálních spojů a proto také pro společnost Blue Air je toto klíčovou prioritou v příštím roce. Malé a střední podniky jsou klíčem stability. Víme, že velké podniky generují růst, ale malé místní podniky vytvářejí stabilitu době, kdy se projevují různé tlaky, krize a recese. Máme za to, že v takové době je zásadní konsolidovat malé a střední podniky. A to dokáže právě cenově dostupná letecká přeprava. Máme také za to, že zrychlení místní ekonomiky je podstatné. Růst není možný bez teritoriální celistvosti. V Evropě budou velké rozdíly mezi různými regiony Evropě budou regiony, které jsou velmi bohaté a regiony, kde lidé ani nemohou chodit do školy. Ale to nám pak nepřinese skutečné bohatství a prosperitu. Máme za to, že propojení odlehlých oblastí s jádrem Evropy je zásadní pro budoucnost Evropy. A máme za to, že propojení sekundárních letišť nebude znamenat jenom přímý vznik pracovních míst, ale také výrazné příležitosti pro multiplikaci bohatství. Ani nemluvě o výzkumu, inovacích a všem, co může být důsledkem vzdělávací mobility a cestování. Co se týče udržitelnosti, máme za to, a v Rumunsku to platí také, že nízkonákladové letecké eh, eh, společnosti jsou okamžitou a udržitelnou možností pro cesty. V porovnání s emisemi cestujících, nebo když porovnáme emise cestujících, kteří jezdí autem, a emise našich cestujících, je to prostě nesrovnatelné. Alespoň na našich trasách jsou cesty přeprava letadlem o 30 lepší než emise z aut. Kromě toho mluvíme hodně o železnicích, o investici do železnic. Toto je v podstatě významná investice, je to dlouhodobá investice. Stávající status železnic v Rumunsku, v tomto regionu, znamená, že je to dlouhodobý projekt. V mezidobí vznikají nové železnice, nová infrastruktura, nové silnice. A to má velký dopad na biologickou rozmanitost. Hrozí, že to ovlivní minimální eh, stanoviště, která potřebují další druhy a musíme toho využít. Já bych ráda požádala komisi, aby se také zabývala znečištěním a čistou přepravou holističtějším způsobem. Chceme požádat komisi, aby se podívala na celý cyklus, aby to neviděla jenom sekvenčně. Myslíme si, že cenově dostupná letecká přeprava usnadňuje mobilitu pracovních sil, rozšiřuje cesty za obchodem, urychluje také růst a obchod. A ve společnosti Blue Air takové věci děláme každý den máme analytické schopnosti a dovednosti, abychom zajistili, že máme lety alespoň z 90% vytížené. Vyměňujeme flotilu. Na centrále a s piloty se snažíme omezit spotřebu paliv. A máme také iniciativu, která zajistí znalost technologií. Můžete to prosím uzavřít? To je vše. Très bien. Merci à vous. Děkuji vám. A e, jako poslední paní Livia Spera, také na 6 minut, prosím, máte slovo. Merci, madame la présidente. E, good afternoon, everybody. Dobré odpoledne. Děkuji paní předsedkyně a děkujeme také výboru za pozvání. My zastupujeme více než 5 milionů pracovníků a 300 tisíc v leteckém sektoru. Na úvod bych chtěla připomenout všem, vzhledem k tomu, co jsme slyšeli o cenově dostupné přepravě, že samozřejmě s přepravou se pojí náklady, které musí uživatelé zaplatit, aby to bylo udržitelné z environmentálního, ekonomického a samozřejmě také sociálního hlediska. Vývoj nízkonákladových leteckých společností má samozřejmě dopad na celý letecký sektor, nejenom na ty ostatní segmenty, na pozemní eh, pracovníky a také na ostatní letecké společnosti, které mají jiné obchodní modely. Musíme rozlišovat mezi zvýšenou demokracií v Evropě, prosazováním práva na mobilitu v Evropě a cestováním za ceny, které zacházejí dál, než jsou provozní náklady. A v zásadě musím říct, že my nejsme proti nízkonákladovým leteckým společnostem, pokud dodržují princip spravedlivého letectví pro všechny. Za druhé, z hlediska odborů, které zastupují Eh, posádky letadel, neexistuje nic takového jako jeden model, nízkonakladový model. Těch modelů je víc. V těch leteckých společnostech, které od 70. let fungují v Evropě, kromě toho, že nabízejí lety za nízké ceny, některé se chovají jako zodpovědní zaměstnavatele a jiní ne. I v dnešním panelu ráda vidím, že si výbor TRAN zvolil společnosti které fungují různým způsobem. Některé vstoupily do smysluplného dialogu a vyjednávání se zaměstnanci a s odbory, ale jiné jenom tehdy, když jsou k tomu nuceni a snaží se vyhnout svým povinnostem vůči mužům a ženám, kteří slouží na jejich letadlech. Pokrok, kterého jsme dosáhli v posledních letech, pokud jde o kolektivní vyjednávání, je pouze důsledkem strachu a zápasu našich členů, odhodlání našich členů bez ohledu na neochotu zapojit se do vyjednávání na straně některých nízkonákladových leteckých společností a nehledě na určitá práva, právo združování a právo organizovat se a právo na kolektivní vydávání. Dogmatický přístup z 19. století k pracovně právním vztahům u některých leteckých společností se neustále projevuje. Naši členové u některých těchto společnostech každý den narážejí na to, že se hledají nějaké mezery, aby se mohly vyhnout vyjednávání v Polsku. Eh, jsou lidé nuceni stát se OSVČ a pokud nechtějí, tak jsou propuštěni. Jak může posádka, která pracuje pro jednu leteckou společnost a nese, nosí jejich uniformy, pracovat tak, že není považována za zaměstnance? Když se prosazuje legislativa, snaží se ji obcházet. Podívejte se, co se děje v Německu u toho nového zákona o radách zaměstnanců. A když podmínky nejsou příznivé, tak letecká společnost odcházejí jinam, jinam, dejme tomu nedávný příklad z Dánska nebo Nizozemska. Pracovníci se musí, jsou, jsou nuceni stát se OSVČ. Některé zásady v těchto společnostech, minulý týden jsme měli třeba článek ve společnosti Reuters, ukazují, že to ohrožuje bezpečnost – protože posádky chodí do práce, i když jsou nemocné. Víme, že posádky častěji onemocní než jiné profese, protože jsou více v kontaktu s lidmi. A letecké společnosti tak tlačí na to, aby se omezovala, omezovala nemocnost. A podívejme se třeba na legitimní stávky ve Španělsku nedávno. Když nechtějí prodávat občerstvení na palubě, tak to vede k kázeňským post, post, postihům. A pokud někdo chce řešit nějaké personální otázky, musí je do centrály v jiné zemi. Evropská komise usiluje o to, aby přepravovala byla atraktivnější pro ženy. V přepravě jenom 22 žen. Chování některých těchto. Já se omlouvám. Můžete? Můžete prosím trochu zvolnit, aby tlumočníci to stíhali. Děkuji. Sorry. Um, so some of... Omlouvám se. Některé z těchto nízkonákladových leteckých společností využívají agenturní pracovníky z 90% a je mi líto, pane Krause, vy nezaměstnáváte přímo všechny ty zaměstnance, o kterých jste mluvil. Tito lidé jsou zaměstnaní přes agentury. A samozřejmě to je nejistá práce. A čím více máme nejisté práce, tím méně to atraktivní pro ženy, protože krátkodobé smlouvy jsou samozřejmě překážkou pro mateřskou a rodičovskou dovolenou. Možná si také říkáte, proč může společnost vynakládat velké prostředky na nákladné žaloby. Jediným cílem je vyhnout se sociálním pravidlům a využít ty nejhorší možné pracovní podmínky místo toho, aby se skutečně zapojili s odbory. To se nedá nazvat jinak než sociální dumping. A pokud si někdo myslí, že nízkonákladová přeprava znamená demokratičtější cestování a přepravu, chci vám připomenout, že demokracie je nedílnou součástí evropského sociálního modelu, ale to bohužel Některé z těchto nízkonákladových leteckých společností i jiných podniků přehlížejí. Také se musíme podívat na globální cenu přepravy. Nejenom na cenu, kterou platí cestující. Máme studie, které dokládají, jak dotace přispívají k vývoji těchto leteckých společností. S přihlednutím k té situaci, kterou jsem právě popsala, je opravdu frustrující z pohledu odborů vidět, jak se EU snaží chránit práva cestujících, což je legitimní právo, a vymáhat je, ale na druhou stranu se nesnaží chránit práva pracujících. Podívejte se třeba na společnost Thomas Cook. Cestující byli přepraveni domů, ale posádky museli prosit jiné letecké společnosti nebo sami si zaplatit, aby se dostali domů. Samozřejmě Evropská komise si je těchto problémů plně vědoma. Měli jsme také zprávu o sociálních standardech v letectví. Byla zveřejněna nedávno, jsou tam všechny analýzy, zjistilo se, že navržené kroky jsou nedostačující a měl by se podniknout další kroky, aby se vylepšil, vylepšily výsledky v tomto sektoru. Jde především o OSVČ. Není přípustné, aby posádky byly OSVČ. Za druhé, měli bychom omezit využívání agenturních pracovníků. Byli bychom rádi, kdyby se tím komise zabývala ve skupině odborníků, která má brzy vzniknout. Můžete to prosím uzavřít? To je z mé strany vše, děkuji. Takže jsme si vyslechli eh, poměrně neuvěřitelné, eh, neuvěřitelnou přelídku informací. Já bych ráda slyšela čísla, když tady eh, se říká, že letecká doprava je dnes čistší ve srovnání například se železnicí. To je hezké to říci, ale myslím, že je třeba na to dávat pozor, protože eh, vážení řečníci, před vámi máte europoslance, eh, zákonodárce a především experty na tuto oblast, takže nám nemůžete eh, tedy namluvit úplně cokoliv. A tady opravdu jsem si vyslechla věci, které ve mně vyvolávají otazníky, takže zahajuji diskusy a jako první pan Marinesku Máte slovo na tři minuty. A nezapomínejte, že pokud se chcete zapsat, tak do posledního kola diskuse. Děkuji. Paní předsedkyně, nebuďte překvapená. Možná někteří mají jinou představu nebo jiný názor než vy, tak je třeba samozřejmě všechno ověřovat. Milí přátelé, děkuji za vaše prezentace, vám všem. Chci říci, že teď ta diskuse se bude týkat hlavně Green Deal, to znamená emisí z letecké dopravy. Slyšíte velice tvrdé otázky, protože letecká doprava je pod velkým tlakem a bude i nadále. Já bych vás požádal, abyste ve svých vystoupeních a odpovědích se pokusili vysvětlit všem mým kolegům, co děláte pro to, abyste snížili množství emisí. Ale ne eh, pokud jde o daně nebo eh, ceny letenek, kvůli kterým by se pak snížil počet letů, ale jaká máte skutečná řešení, nevím, přímé lety, protože jste nízkonákladové firmy, takže máte, je možné třeba mít více eh, leteckých spojů, tak aby bylo méně přestupových letů, anebo pokud jde o motory, kvalitnější letouny z hlediska emisí. Všechna tato řešení. A myslím, že by to bylo užitečné pro skutečnou diskusi. Boj s klimatickými změnami, eh, to je velice vážná záležitost a je třeba k němu velice seriózně přistupovat. Nejenom pomocí nějakých cílů a říkat, že prostě by lidi neměli letat a podobně. Prosím, zohledněte to, až budete odpovídat na otázky. Hodně štěstí a děkuji. Merci, monsieur. Děkuji, pane Marinesku. Pan Danielson má slovo. Děkuji. A také děkuji všem panelistům za vystoupení. Toto je opravdu eh, zajímavé téma z několika hledisek. Já se soustředím na sociální hledisko letecké dopravy, zejména na práva pracujících. Jak jste všichni řekli, je jasné, že nízkonákladové firmy zlepšily propojení Evropy, ale několik studií eh, pocházejících z komise ukazují, že v nízkonákladových firmách se nejvíce používají postupy nejisté práce, nejistých pracovních úvazků. Eh, jsou to agenturní, eh, agenturní zaměstnání, eh, vlastně zdánlivé osoby, samostatně vydělečně činné a podobně. A kvůli tomu pracovní podmínky posádek jsou velice složité a také to narušuje hospodářskou soutěž v rámci trhu jednotného evropského nebe. Mně je jasné, že zastupujete různé firmy, ale můžete vy jako zástupci leteckých společností mi vysvětlit, proč se takovéto postupy šíří a jsou podle vašeho názoru nutné? A možná detailněji a také přímo na adresu Ryanairu. Souhlasil byste, že je třeba uplatňovat na zaměstnanecký vztah eh, právo mm, které platí v té zemi, eh, kde je tedy eh, usídlená, kde je základna té letecké společnosti, pokud jde o mzdy a podobně. Dále je třeba podporovat sociálně odpovědnou leteckou dopravu. Co vy ve svých leteckých společnostech konkrétně děláte pro to, abyste byli více eh, sociálně odpovědní zaměstnanci? Protože tady je spousta slajdů o ekologizaci letecké dopravy, ale moc se nemluvilo o zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Pan Bausa má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych nejprve chtěl poděkovat všem pěti eh, představitelům, kteří vystoupili, protože to byly velice zajímavé příspěvky. Je tady opravdu mnoho výzev, které stojí před nízkonákladovými firmy, eh, konkurence, schopnost zlepšení pracovních podmínek, bezpečnost, je jich opravdu hodně, ale právě proto jsme zaznamenali, že nízkonakladové firmy byly eh, postiženy finančními problémy v posledních letech eh, v důsledku nárůstu nákladů, fúzí mezi různými firmami. A podle údajů IATA od roku 2010 do dnes více než 120 eh, leteckých společností vlastně přestalo fungovat. I ve Španělsku tyto firmy jsou pod velkým tlakem a snaží se co nejlépe zaplnit eh, sedadla, snaží se tedy zajistit lepší finanční rovnováhu. Podle posledních údajů každá z těchto firm má zisk, konečný zisk na cestujícího 5,50 eur. A já bych chtěl využít toho, že jste tady jako zástupci těch největších nízkonákladových společností, jako třeba Ryanair, který také určitě čelí obdobným výzvám, tak bych tady přenesl takovou úvahu. Třeba Třeba na Kanárských ostrovech máme tedy letiště například na Las Palmas, Tenerife, Sur a Lanzarote. V Lanzarote je 900 tisíc turistů, kteří ehm, používají tyto letové spoje. Je to vlastně 25 celkového leteckého provozu a pochopitelně pokud se omezí lety, tak ehm, se omezí i počet těch eh, turistů, kteří tam mohou přijet. A využil bych přítomnosti pana Krasy, který eh, odpovídá za PR a eh, Mám takovou otázku, která samozřejmě se může týkat i ostatních účastníků, a sice jakým způsobem do, nebo do jaké míry lze v tom odvětví ve spojení s institucemi přijímat rozhodnutí tak, aby mohli vlastně dopředu analyzovat výzvy, které stojí před odvětvím a aby některé problémy třeba nevznikly. Já samozřejmě zastupuji liberální stranu a chápu rozdíl mezi eh, tedy pravomocemi veřejného a soukromého sektoru, ale chceme-li pracovat společně, jakým způsobem podle vás bychom mohli propojit eh, ten soukromý a veřejný sektor, aby ty situace, k nímž docházelo v poslední době, se už neopakovaly? Děkuji. Děkuji, pane Bausadias. Paní Deparné má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za příležitost hovořit o tomto odvětví dopravy, které není jednoduché. Musím říci, že jako odbornice na biodiverzitu jsem byla dost překvapena, že na slajdu máte uvedeno, že díky nízkonákladovým firmám leteckým dochází k ochraně biodiverzity. Když se podíváme na to, že víme, že tady některé investice do dopravy něčí místní ekosystémy. Nevíme, jestli jste toto měli na mysli, ale je třeba si uvědomit, že klimatická krize eh, může za eh, až 90% snížení biodiverzity ve světě, takže myslím, že bychom toto neměli takto směšovat a je docela překvapivé, že používáte tento argument. Samozřejmě jsou oblasti, eh, kam není dobré spojení, jsem si jist, že odvětví dopravy v minulosti na pomáhalo propojení těchto zón, ale je tady potom také otázka eh, ekologického dopadu jednotlivých typů dopravy. Nemůžeme to přehlížet. Existuje nizozemská studie a my jakožto zelení jsme žádali, aby ten eh, autor přišel dnes prezentovat tuto studii. A v té studii se říká, že eh, daňový poplatník prostřednictvím různých mechanismů za to platí, proto vaše služby jsou dosti drahé musíme skutečně přestat argumentovat jenom tímto způsobem. Je třeba, abychom společně našli společný pohled na budoucnost dopravy. Samozřejmě, že je třeba v některých částech Evropy investovat do infrastruktury, ale my jakožto zelení v Evropském parlamentu jsme přesvědčeni, že není dobrou cestou říkat, že to je jediný prostředek, jak propojit lidi v Evropě. Je tady celá řada dalších možností, železnice, autobusy, Eh, u kterých eh, vlastně díky novým technologiím bude také možná lepší propojení, takže tato argumentace, že jste eh, speciálně ekologičtí, ta se mi zdá poněkud přehnaná. Děkuji, paní Deparné. Pan Hajde nemá otázky. Paní Kontura za nás bude hovořit paní Dali, jestli je to v pořádku? Děkuji. Takže paní Dali. Thank you. Uh, Děkuji. Uh, aniž uh, bych se chtěla někoho dotknout, tak myslím, že ten panel je velice nevyvážený a opravdu tady nemůžeme pořádně zkoumat úlohu nízkonákladových firm z hlediska ekologických a sociálních nákladů vzhledem k vysokým dotacím, které vaše firmy dostaly od evropských daňových poplatníků. A musím říci, že opravdu trochu s hořkostí přijímám eh, některé komentáře, že vlastně spojujete rodiny, zavádíte demokracii a mír a snižujete znečištění ovzduší. No tak ale snad opravdu vážně, to snad eh, nemůžete myslet vážně a eh, já tady bych ráda, abyste to dopodrobna vysvětlili. Tak Ryanair nám tady tvrdí, že stovky milionů utrácejí na ekologické ekologické výdaje a že kdyby všichni byli jako oni, tak eh, že žijeme na zelené planetě. Upozorňuji na fakta. Přijímáte fakt, že letecká doprava je nejméně zdaněný typ dopravy? Není snad faktem, že Ryanair eh, platí miliony za ekologické daně, protože má nej, mnohem větší emise a dostali jste se mezi deset největších eh, pro, producentů emisí, kde dříve byly jenom uhelné elektrárny na těch předních pozicích. A vy, když se tady srovnáváte s ostatními, tak ne, nevychází ta čísla spíše na počet eh, cestujících, to znamená, mm, vlastně to letadlo má stejnou produkci emisí, ale jenom protože to přepočítáte na počet cestujících, kterých máte více, tak je to méně. A myslím, že byste všichni se měli zamyslet nad tedy eh, tou palivovou daní vy prostě jste eh, dotováni na úkor alternativních metod cestování. A proto vítám, že tady je portugalský návštěvník. Portugalsko není dobrým příkladem, protože já jsem třeba z Irska a eh, Irsko a Portugalsko jsou státy, které velice zanedbaly reformu dopravy a proto teď tady spoléháte na nízkonákladové firmy, protože alternativní metody dopravy prostě nebyly dostatečně rozvinuty a přitom mohly a byly by tady určitě lepší příklady. A skutečně bych byla ráda, abyste se všichni vyjádřili k té v tom míře dotací, kterou dostáváte třeba na některá regionální letiště. Víme, že se snížily eh, letištní poplatky eh, v některých místech až na nulu, jenom proto, že máte velkou vyjednávací sílu. Já vím, že komise se ještě dostaví, ale mě by zajímalo, jak komise hodlá toto řešit. A poslední oblast, eh, které se chci dotknout, je oblast práv pracujících Myslím, že nemusíte být geny, abyste věděli, že typ práce, který se teď eh, nabízí v letecké dopravě, je opravdu velice nestandardní a hraničí eh, s nezákonným pracovním eh, vztahem, protože vy prostě využíváte různých podmínek na trhu. My jsme si tady vyslechli pohádky o tom, jak to je všechno báječné v tomto směru, ale já bych chtěla se zaměřit konkrétně na Ryanair Eh, který by toto měl řešit, protože to není jenom o pracovních podmínkách, ale i o bezpečnosti dopravy. Pokud jsou eh, piloti unavení, vyhořelí, přijdou nemocní do práce, tak potom je ohrožena bezpečnost cestujících. To znamená používání atypických eh, pracovních smluv. Ráda bych si k tomu vyslechla více a také bych ráda slyšela, vy říkáte, že uznáváte odbory a jednáte s odbory, ale víme, že Ryanair třeba odmítá uznat nový pol polský odborový eh, svaz eh, mm, pro posádky. Vlastně nutíte eh, piloty a stevardy, aby se stali vlastně smluvními partnery, protože podle polského práva není možné, aby OSVČ byly zapojeny do odborových svazů. Takže říkáte, že vlastně oni budou pracovat pro nějakého jiného smluvního partnera v Německu, něco obdobného jak to je využívání jiných leteckých eh, dopravců, třeba Canarias eh, nebo eh, firma se sídlem ve Vídni. Můžete prosím ukončit, říká paní předsedkyně. Takže vy vlastně to takto přemysťujete lidi mezi firmami a nutíte je k tomu, aby byli OSVČ. A já bych si k tomu ráda vyslechla více informací. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Takže teď budete mít všichni dvě minuty na odpověď, abyste mohli zareagovat na první kolo otázek a potom budeme eh, pokračovat s druhým kolem otázek. Takže začneme hned panem Krasou, který zareaguje na všechny možné otázky. Eh, sociální i ekologické, takže máte slovo na dvě minuty. Uh, thank you, Miss Chairman. And... Děkuji paní předsedkyně a děkuji všem poslancům za příspěvky. Nevím, jestli budu schopen odpovědět na všechno za dvě minuty, ale pokusím se. Za prvé, možná protože je to priorita nejenom Ryanairu, ale každé aerolinie. Hovořili jste o bezpečnosti a o tom, že nízkonákladový model dopoduje, e, má dopad na bezpečnost, tak to bych rád hned vyvrátil. Je třeba se prostě podívat na fakta bezpečnostní výsledky nízkonákladových aerolíní. Tam neuvidíte, že by eh, z toho něco vyplývalo. Potom eh, atypické eh, zaměstnanecké kontrakty, zejména v Polsku, jste říkali, hm, to pravděpodobně souvisí s OSVČ, to není nic mimořádného u nízkonákladových aerolíní, to se používá v Evropě posledních 30-40 let i v jiných odvětvích v, eh, eh, eh, v letectví v Polsku i LOT tohle to používá hlavní aerolinie, takže tam bych rozhodně neřekl, že to je něco atypického. Někdo se také ptal na to, že se šíří takové praktiky. Naopak, před dvěma lety no, my, jsme teď, my už teď uznáme odbory, před dvěma lety jsme to neudělali, 60% pilotů je zaměstnáno přímo a to číslo roste. Takže tam um, nelze, myslím, říci, uh, že jakékoliv praktiky se tady šíří. Potom uh, otázka k Tenerife. Konkrétní komerční otázka ohledně toho, že z Tenerife uh, se základně udělala destinace. To znamená, že jsou tam stejné um, lety, ale eh, změní se časy letů, protože eh, eh, tam ta letadla už nebudou, a to myslím, jsem naplnil všechny své dvě minuty. Jsem nepochopila ty věci. Říkala jste, že 60% pilotů je, jsou zaměstnanci, takže 40% ty, ty mají jaký status, to jsem nepochopila. Když 60% máte zaměstnaných pilotů, tak těch 40 dalších procent je co? It could be a mixture of agency workers and self-employment, but as I said... Jak jsem říkal, eh, těch 60% eh, to eh, roste pořád, jak říkám. Ano, jenom jsem si to chtěla upřesnit. Ve výboru pro dopravu musíte být přesní. 60% jsou zaměstnanci a 40% tedy jenom dočasní pracovníci. Teď už to lépe chápu. Takže pan Frank Bauer, prosím. Eh, máte také dvě minuty na zodpovězení otázek. Thank you very much. Um, honesty was demanded and I'm all for... Tak eh, já jsem úplně eh, pro, protože tohle nám pomáhá konstruktivní, konstruktivně debatovat o řešeních. Pokud jde o ekonomiku, tak my jsme jediný způsob dopravy, který pokrývá všechny infrastrukturní náklady na těch primárních letištích, kde, letím, kde letáme v Německu ze zákona v Düsseldorfu nebo v jakémkoliv jiném letišti, všechny ty náklady eh, eh, platí aerolinie a to nevidím u, u, u vlaků nebo u jiných druhých, eh, u jiných druhů dopravy, takže tam žádné dopravy, žádné dotace nejsou. Eurowings platí 173 milionů do ETS za povolenky CO2 a německou leteckou tak tady nevidím žádný problém. A příští rok eh, těch 650, eh, to jsme, co jsme slyšeli, ten, my jste slyšeli, že průměrný výnos na pasažera je 5 euro něco a tam se eh, zvýší zase o 5,65 daň v Německu, takže my zaplatíme najednou na 250 milionů eur za rok. A je to zase eh, eh, cena 4 až 5 eh, a 320 jedniček NEO, které mají o 20% nižší emise, které si nebudeme moci koupit. Pokud je o sociální stránku, my máme všechny zaměstnance jako přímé zaměstnance v Eurowings. Jsou to lidé tam, kde máme své, mm, svá letadla, takže například Palma de Mallorca, protože to máme pět eh, letadel, tak máme eh, dohody z Cipla například eh, si tam, kde parkujeme ta letadla. Děkuji. Děkuji vám. Já ještě dávám otázky, abych to lépe pochopila. Vy jste řekl, že v Německu budete mít vyšší daně, je to tak? To znamená, že od roku 2009 až do spuštění vaší firmy jste nebyli tedy zdaňování. A až teď začnete být zdaňování? Teď jsem to úplně přesně nepochopila. Ne, tak se to zvýšilo během toho období, takže bylo, byly menší daně a teď se to zvyšovalo. Je to tak? Můžete to vysvětlit? Correct. Um, the German aviation tax, uh... Je to tak, ta německá letecká daň uh, byla zavedena uh, v roce 2012 a teď bude zvýšena od 1. dubna 2020 na 13 eur uh, 3 centy, myslím, na a, a pasažéra, na cestujícího na krátké trase. Tak teď už tomu rozumím lépe. Pan José Luis Arno, prosím také dvě, tři minutky na odpověď. Ano. Vysvětlím dvě, tři věci, které se týkají spíš té infrastruktury. Eh, ty eh, nové požadavky by měly vést zákonodárce eh, k tomu, aby hledali řešení pro ty, na které dopadají nejvíce tyto posuny. Musí být jasné rozdělení ohledně toho oddělení cestujícího od k na jedné straně a i jeho cesty mezi destinancemi a potom té, té druhé části, protože jak máme obrovskou chybu. Musíme oddělovat, co platíte za dopad na životní prostředí a za letenku. Když se to spojí, tak si myslím, že je to eh, riskantní, eh, než eh, aby tady byl ESEP oddělený regulační proces. A je to také transparentnější pro cestujícího. Zpráva infrastruktury může vytvářet podněty pro ty dané firmy. Používá se tam, používají se moderní letadla, kde jsou menší emise eh, CO2. Takže můžeme eh, udělat alespoň eh, nějakým způsobem motivovat aeronie k nákupu lepších letadel a, a tak méně po, po, um, <clears throat> pro životní prostředí, k tomu, co říkala paní Dali, tak Nejdříve děkuji vám za eh, poznámky a eh, ještě eh, vysvětlím několik věcí. Portugalsko je periferní země. Paní Delivě nemáte? No tak já můžu mluvit anglicky, já, se, já jsem myslel, že, že jste se ptala francouzsky. Děkuji vám za vaši otázku, eh, ale eh, zapomněla jste na dvě, tři věci eh, k Portugalsku. My jsme velice periferní země. Na západě Evropy. Máme tam dva důležité regiony, také uprostřed Atlantiku, Azory a Madeiru takže nebylo eh, možné vytvořit jiné eh, způsoby dopravy eh, k jejich zapojení. I tak Portugalci jsou méně konkurenceschopní než jiné země, například ze střední Evropy. Protože pokud žijete ve střední Evropě, tak za hodinu vlakem jste všude. ale jinak eh, musíte, my musíme překonat Pyreneje a Španělsko, aby jsme byli v Evropě. Takže jediný demokratický způsob, jak zajistit nějakou konkurenceschopnost a dát Portugalcům eh, stejné eh, podmínky jako v jinde v Unii, jsou náklady a nízkonákladové společnosti přinášejí tato čísla. A hodně přispívají k demokratizaci té lidské dopravy. lidé, eh, kteří žijí na ostrovech, na Azorech a na Madejře, tak to je jediný způsob, jak se dostanou do Evropy. Protože jinak tam prostě nejsou ty demokratické eh, podmínky jako jiní evropští občané. Paní Dali, eh, nemůžeme to vést. Ne, ne, znovu si vezměte slovo. Ne, ne, ne, ne to je takhle, prosím, ne, paní. Paní Dali. Jestli chcete eh, takhle debatovat, eh, tak já vás eh, znovu napíšu, jestli chcete, ale jestli ne, tak hm, prostě musíme dál. Nemáme čas na všechno, takže budeme pokračovat s našimi hosty a teď paní Petesku. tak já budu hovořit o e, zaměstnanosti, o tom, co jsme udělali a co děláme. A tak trochu o, o mm, životním prostředí. My eh, zaměstnáváme eh, v oblasti, kde oni ti lidé eh, žijí a, a dodržujeme všechny pracovně právní podmínky. Máme e, dopravu, máme odbory e, a spolupracujeme s nimi a respektujeme jejich práva. My jsme se zeptali uh, pana Mareska, co uh, jsme udělali. Za uh, minulý rok jsme zásadně snížili své emise. Minulý, minulý rok jsme uh, zaplatili 13 milionů eur a letos zaplatíme méně 10, Takže jsme udělali hodně věcí. Zaprvé Eh, obnovujeme svoji flotilu. Eh, rozhodli jsme se eh, propustit tu starou generaci z provozdu a máme nová letadla. která šetří paliva. To je jedna věc. Máme des, nižší spotřebu o 10 až 15 a zároveň vozíme o 30 eh, více eh, lidí tým šletadly. Myslím si, že náš nízkonákladový model nám opravdu umožňuje nabízet ty eh, cestovní příležitosti pasažérům za mnohem méně emisí na pasažéra. A to je velice důležité. a to už se dostávám ke třetí věci, abychom, eh, aby, aby se nám dařilo, tak musíme eh, se postarat o vysokou eh, vytíženost. Alespoň 90% se musíme prodat. To je správný postup. Je to dobré pro životní prostředí. Neříkám, že letecké prostředí, že letání je zelené. V některých oblastech to zajišťuje nižší emise na cestujícího, než e, je 500 km autem. Má to nižší emise než e, pro ty městské aglomerace. Je to e, rychlejší, levnější a, dostupnější a také to méně znečišťuje. Chceme podporovat eh, železnici, autobusy. My už si eh, děláme autobus eh, autobusy z, na naše letiště, abychom tedy obsloužili naše pasažery. Takže máme roli v intermodalitě, ale všechno tohle trvá svoji dobu. V mezičase my si musíme počítat to, čemu přispíváme. V tuto chvíli musíme pochopit, že v některých regionech to je eh, poněkud jako méně ničivé. Než eh, budou vytvořeny jiné druhy eh, přepravy a než bude vytvořena infrastruktura. Protože infrastruktura je samozřejmě náročná na energii. Děkuji. Paní Livia Spera, tři minuty, já vím, že to je málo, prosím, pokuste se o to. First of all, uh... Především si cením toho, že tolik členů výboru pro dopravu považuje sociální otázky, kterým čelí někteří pracující v nízkoleteckých společnostech, za podstatné, protože ten panel je dost nevyvážený. Je těžké ohradit se vůči těm, kteří vykreslují velice růžovou situaci, která se podobá pohádce. Tak to není. Naši členové to vidí úplně jinak. My žádáme řešení, protože vidíme, že tady jistá řešení jsou na úrovni EU. Jak už jsem říkala, jedním z nich je omezit využívání agenturních pracovníků. To se dá udělat. A další věc je vymezit, kdo je to OSVČ, kdo je pracující, a přijmout řešení specificky pro sektor letecké přepravy. Je tady také otázka odpovědnosti. Kdo by měl odpovědnost za nehodu v případě OSVČ? Pokud jde o environmentální udržitelnost, to nebyly otázky přímo na mě, ale my máme za to, že sociální a environmentální odpovědnost jdou ruku v ruce. Říkáme, že jsou to dvě strany jedné mince a samozřejmě je to věc, kterou je potřeba řešit. Nemůžeme popírat, že přeprava obecně má velký dopad na změnu klimatu. Samozřejmě se to musí řešit také spravedlivým přechodem pro pracující a my jsme připraveni sednout si za kulatý stůl se všemi zúčastněnými aktéry, se všemi tvůrci politiky, abychom našli řešení, která budou pro všechny. Já samozřejmě pokud je o místní podmínky, aniž bychom mluvili o tom, kdo znečišťuje víc. Jedna z překážek, kterou vidíme jako přepravní odbory, které zastupují pracující ve všech módech přepravy, je tady, jsou tady příležitosti pro synergie s ostatními způsoby přepravy. Jde o sdílení kódu, intermobilitu. To úplně nejde, protože tyto podniky fungují dost izolovaně v porovnání se zbytkem přepravního sektoru. Děkuji za tato vystoupení a zahajuji druhé kolo otázek. Pan Gizeke má slovo. Já Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také eh, za uspořádání tohoto slyšení. Já jsem proti zákazům a proto také proti zákazům eh, letů. Eh, padla zde spousta dobrých věcí, konektivita eh, nízkonákladovými aerolinami pomáhá eh, spojovat Evropu i lidi. Nesmíme vždycky se navzájem osočovat, ale hledat řešení a řešení také zajistí jednotné evropského nebe. Já tady pořád slyším to akorát na slyšeních a na konferencích. Já bych chtěl vidět konkrétně s novou komisí za chorvatského a německého eh, předsednictví ve druhé polovině roku eh, už nějaké výsledky. To by nám všem pomohlo. Mohlo by nám to přinést konkrétní výhodu. Jednu věc eh, se chci zeptat konkrétně. Vy jste říkali, tady pan Bauer hovořil o gigatovárně na e-paliva. To je dobrá věc. Evropa tuhle fabriku asi nepostaví, ale musíme se zamýšlet nad tím, abychom eh, tady zavedli nějaká, nějaké kvóty eh, na trvalé udržitelná paliva. A chci zeptat pana Bauera, jestli by takové kvóty mohly být prostředkem k eh, zavedení těchto trvalé udržitelných, nebo k podpoře zavedení těchto trvalé udržitelných paliv. Merci, monsieur. Děkuji, pane Gizeke. Paní Garcia Muñoz má slovo. Děkuji všem panelistům. Já bych zašla trochu dál v tom sociálním aspektu. Dvě minuty na odpověď jsou eh, docela málo, tak možná pak bude trochu více času pro pana Krasu, na kterého se přímo obrátím. Někteří poslanci eh, poslali parlamentní otázku k rozhodnutím vaší skupiny přesunout činnosti z vaší mateřské společnosti eh, do ceřené společnosti, kde piloti musí přejmout změnu statusu, už nebudou eh, zaměstnanci, ale falešní osobeče. To je jediná cesta, jak mohou dále pracovat na svých základnách. Vaše firma se loni s komisařkou Tyson zavázala, že bude nabízat místní smlouvy ve všech zemích, v nichž působí. Ve své odpovědi jste nás ujišťoval, že plníte nařízení, ale vaše internetová stránka dnes nabízí smlouvy pilotům podle polského azylového práva, eh, kteří musí být osvč, aby pracovali eh, na základně v Praze, Budapešti nebo Sofii. Eh, dále Eh, také je to podobně o posádek, kde máte vlastně firmy, které ale jenom eh, platí mzdu, ovšem tu autoritu nad tím pracovníkem nadále vykonává letecká společnost. Generální advokát eh, Soudního dvora právě zveřejnil závěry, kde označuje tyto postupy za zneužívání práva, které je v rozporu se smlouvama. Se smlouvami, co nám můžete říci jak plníte nařízení 465 lomeno 2012 a koordinaci systému sociálního zabezpečení? A jaká opatření chcete zavést, aby skutečně se to nařízení dodržovalo, aby měli pracovníci místní Eh, smlouvy ve, vš- ve všech základnách. Také jste hovořil o tom, že jednáte s odbory, ale pokud nutíte zaměstnance, aby se stali OSVČ, tak jim vlastně zabraňujete v tom, aby se združovali v odborech a to je v rozporu s jedním ze základních práv EU a s Evropským eh, sociálním pilířem. Jak vidíte tuto situaci, když vlastně takto znemožňujete dialog s pracovníky, což je přitom základní, jak jste sám uznal, pro dobré fungování každého podniku? Děkuji. Děkuji paní Garcia Muñoz. Pan Rike má slovo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji všem vystupujícím. Dovolte připomínku, jak vypadá struktura nákladů loukastových firm. Eh, oni fungují optimalizovaným způsobem, pokud jde o zprávu flotily a správních výdajů, naplňování letadel, ale také samozřejmě, protože jejich sociální politika Eh, tady, která tady byla popsaná, je opravdu taková základní, eh, která umožňuje stlačit eh, veškeré náklady na infrastrukturu, daňové náklady. A tak se dostáváme k tomu nízko nákladovému systému, který je na jedné straně záslušný a na druhé straně netolik záslužný. Já se zamýšlím nad tou cenovou strukturou. Když se podrobna podíváme na vaši cenotvorbu, tak stále častěji už to není cena za dopravu, ale spíše cena za službu. vlastně je to i firma, která chtěla, abychom platili za to, že půjdeme na, na, na toaletu. E, prostě e, e, takže tady prostě všechny téměř služby už začínají být placené. Jaká je potom tedy ta rovnováha mezi dopravou a službou? A v této cenové struktuře struktuře, jak vysvětlujete extrémní variabilitu ceny u stejné cesty? Pokud má jít o vyvážení mezi službou a dopravou, tak za těchto podmínek myslím, že pak eh, let, kdy prodáváte se ztrátou, což je také způsob, jak optimalizovat naplnění letadel. Mě by tedy zajímalo, zda v takovém kontextu, kdy se tedy tlačí na náklady někdy e, záslužnou metodou, někdy méně záslužnou, zda vlastně ten poměr služba doprava neměníte tak, že už je to více služba než doprava. Říkáte, že možná jednou by ta viditelnost cen mohla být lepší. Navíc už vám to vytýkali e, všem online firmám, že není jasné, kolik se nakonec bude platit a pak máte prostě e, dopravu v jeden den eh, pro stejné letadlo vlastně ty rozdíly v letenkách jsou v řádu 1 ku 20. A to je prostě nepřijatelné mm, pro, z hlediska srozumitelnosti nabídky, kterou dostávají cestující. Druhá otázka, jak vysvětlujete eh, šeky? Uh, pardon, neúspěch, neúspěch eh, nízkonákladových firm v eh, dlouhých letech, protože tam máte eh, vlastně zatím velké problémy. Čím je to dáno? A poslední věc, přístup k tomu, co vy nemáte, a to je přístup k přebukování letadel. Děkuji, pane Rikete, paní Howard má slovo. Thank you. Děkuji. Stejně jako kolegové, paní Deli a paní Depane, mě zaujalo, že tady máme schůzi, na které slyšíme čtyři lobbysty z tohoto sektoru a jediný opačný hlas je zástupce pracujících. Je skvělé slyšet, že někdo vystupuje jménem pracujících. Ale není tady nikdo, kdo by zastupoval planetu a ty, koho klimatická nespravedlnost poškozuje. Protože právo cestovat po Evropě za nízkou cenu je na úkor těch, koho ohrožují důsledky změny klimatu. A už bylo řečeno, že jsme navrhovali že by tady měl někdo přijít a vysvětlit, proč máme vlastně dotace na náklady cest. Údajně nesměli jsme tuto otázku položit. Já se chci dostat otázce biopaliv, protože se tady zmiňovalo, že biopaliva by mohla být cestou vpřed a mám proto tuto otázku. Kolik biopaliv se teď využívá? Jaký je původ těchto biopaliv? A kolik omezení paliv v důsledku úspor na základě efektivity vyvažuje stoupající počet letů. To znamená, že v podstatě celkově využití paliv naopak stoupá spíš než klesá. Bez ohledu na to, nakolik tam započítáte efektivitu. Protože to v podstatě doplníte dalšími cestami. A jaký původ by mohla mít biopaliva a kolik z půdy na tomto kontinentu nebo na jiném kontinentu je třeba zabrat, aby bylo možné pěstovat biopaliva a pohánět nebo zajistit palivy ten stoupající počet letů. A pak mám ještě jednu otázku, omlouvám se. A týká se to konkurenceschopnosti, konkurenceschopných cen těch biopaliv. Jak by to bylo? Aby mohla být konkurenceschopná stejně jako teď letecké palivo. Neboli je to levnější, než by to mohlo být, když byste tam započítali cenu uhlíku. Děkuji. Nyní pan Ferreira a po něm pan Flego. Pane Ferreiro, máte slovo na dvě minuty. Quero cumprimentar eh, o painel e saudar em particular eh, reprezentante. Eh, Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat našemu panelu a pozdravit především zástupkyni odborů, která opravdu tady odvedla herkulovský eh, úkol, když během šesti minutách musela vlastně vysvětlit nebo uvést na pravou míru to, co říkali všichni ostatní. Také musím říci, že jsem docela zklamán tím, co tady vidíme. Já jsem měl větší očekávání a nejenom to, že to bude propaganda eh, nízkonákladových leteckých společností. A to je opravdu požadavek, který musíme mít do budoucna v tomto výboru. Musíme se zamyslet nad tím, jak se eh, takováto slyšení organizují, tak abychom mohli mít i kritický pohled na to odvětví. Eh, z hledisk, a toho, co je potřebné pro zákonodárce, než abychom měli takováto jednání, která vlastně nakonec jsou celkem zbytečná. Já bych eh, chtěl tedy ještě učinit následující komentáře. Všichni známe, eh, jak funguje obchodní model nízkonákladových společností. Nízkonákladové společnosti by se spíše měly eh, na, nazývat společnostmi high profil, profit, tedy vysoko, vysoce ziskovými, eh, ale tyto firmy také mají své náklady. Já bych chtěla zdůraznit následující. Eh, už se tady hovořilo o různých studiích, ale já bych rád, aby tady přednášející se také zmínili o veřejných dotacích, které dostávají tyto firmy, třeba i na provozní výdaje. A říkám to i pro mm, pana z Portugalska Existuje mnoho systémů veřejného financování a je to i prostřednictvím různých asociací cestovního ruchu nebo formou služeb zajišťovaných handlingovými firmami. Ještě nedávno jsme měli v Portugalsku dvě takové firmy a kvůli aplikaci Evropské směrnice dvě firmy, které patřily státu a které stlačovaly ceny nabízeli nízkonákladovým firmám ceny, které nemohly nabízet jiní. Jak víte, tak ta jedna firma potom měla velký problém eh, s kapitalizací a nízkonákladové firmy dostávají masivní injekce z veřejných peněz, eh, které dostávají třeba prostřednictvím kanceláří cestovního ruchu a to je potom nekalá soutěž pro eh, další vlajkové firmy. A také je tady pracovně právní problém a to se netýká jenom eh, Polska, pane zástupče Ryanairu, to je věc, která se týká řady zemí i Portugalska eh, stávkující zaměstnanci Ryanairu se stali předmětem zastrašování a trestů Eh, pokud jde o eh, snižování odměny, takže byli potrestáni podnikem bez ohledu na to, co říká zákon. A přitom podnik chtěl byl, nebo byl ochoten kompenzovat cestující za zrušené lety, ale nebylo jim řečeno, že si koupili eh, let, kde, kam, kde už byla vyhlášena stávková pohotovost. Takže možná do budoucnosti bychom se měli zabývat i na tyto otázky. Pane Ferreiro, teď jste nás opravdu všechny probudil. Jenom abych zareagovala na vaši otázku, pane Ferreiro, protože to je důležité. Vy jste řekl, proč všechny tyto firmy jsou tady takto v popředí a nepozvali jsme další. Za prvé, to je návrh, který podpořili všichni koordinátoři, ale především je to jeden ze závěrů, které jsme učinili na poslední akci eh, k udržitelnému cestovnímu ruchu. Studie ukázala, že existence nízkonákladových firm plní eh, města. Pan Bausa Dias žádal o tuto superstudii a je to jeden z velkých problémů právě eh, zvyšování počtu nízkonákladových firm a proto jsme chtěli mít toto slyšení, protože právě pro města to začíná být stále problematičtější. A bylo to zdůrazněno především u otázky cestovního ruchu budoucnosti. A druhá věc, kterou bych chtěla říci, Nemá smysl dnes říkat, je tady tahle nízkonakladová firma a pak další. My jsme otevřený výbor, my si vyslechneme všechny. Je to jenom první fáze. Budeme pokračovat dále. Pan Flego má slovo. E, chvála vám, poštovaná presjednice. Pa prije svega želim... Děkuji, paní předsedkyně. Především chci poblahopřát nízkonákladovým leteckým společnostem ke všemu, co udělali v minulosti. Především proto, že nás naučili, že můžeme cestovat jinak. Protože podporují místní národní ekonomiky a jsou zaměřené na mládež. Já jsem z Chorvatska, z Istrie, to je turistická oblast a já vím, nakolik je důležité, aby náš cestovní ruch měl nízkonákladové společnosti. Není dobré, že neletají bez zisku. Takže není dobré, že letají jenom na vrcholu sezóny, ale ne dnes, ne zítra. Takže budeme mluvit o dotacích, budeme mluvit o tom, jak budou dál letat. A mám dvě otázky. Já bych rád viděl konkrétní čísla, pokud je o letovny a podmínky pro pracovníky. Jak vypadá bezpečnost těchto podniků v porovnání, dejme tomu, s normálními podniky? A druhá věc, když bychom se podívali na alternativní biopaliva, jaké by bylo procento nárůstu cen za lety? Paní Grapini. Mulțumesc, doamna președintă. Téma era viitorul Děkuji vám, paní předsedkyně. Hovořilo se tady o budoucnosti nízkonákladových leteckých firm. A já myslím, že bychom měli tady opravdu poskytnout odpovědi. Chtěla bych říci, že já jsem na straně nízkonákladových firm. Myslím, že musí existovat musíme opravdu jim nechat prostor na trhu, protože nepoužíváme jenom Mercedes nebo nenosíme jenom eh, šaty od Armányho. Jsou tady lidé, kteří si nemohou dovolit služby firm, které jsou třeba desetkrát dražší eh, než nízkonákladové firmy. Ale důležité je, jak, že ty mm, provozní podmínky musí splňovat stejné standardy eh, jako u těch jiných leteckých firm. Pak tady byly otázky na práva pracujících. Eh, je to důležité, ale zároveň musíme respektovat jejich práva i ve velkých firmách. Netýká se to jenom nízkonákladových leteckých společností. Hovořilo se o znečišťování a já bych se chtěla zeptat, myslíte si, že je eh, spravedlivé vlastně zdaňovat podle počtu cestujících, anebo prostě mít eh, tyto daně na firmu, protože jsou je tady firmy, které mají 200, eh, předsedkyně přerušila, máte tady mikrofony a já mám uh, strach o tlumočníky, o jejich sluch. Myslím, prosím, nekřičte tolik do mikrofonu, protože jinak eh, se neuslyšíme v konečném důsledku. Paní předsedkyně, eh, ostatní kolegové hovořili stejně, ale já nezapomenu na to, co jsem chtěla říci. Mluvilo se o právech pracujících, eh, která musí se respektovat ve všech firmách, ale nemluvilo se o právech cestujících všichni tady v tomto sále hodně létáme. A je jedno, jakou používáme firmu. Často máme problémy se spožděními a já mám tedy otázku na naše hosty. Je známo, jaké jsou eh, trendy ve spožděních za minulý rok? Eh, víme, že Ryanair nám říkal, že eh, piloti vlastně stávkovali a proto se rušily lety, ale to není dostatečný důvod. Myslím si, že nízkonákladové firmy musí mít budoucnost, ale musí respektovat stejná pravidla jako všechny ostatní letecké společnosti. A my bychom se měli ujistit, že také dochází k nízkému znečišťování. Děkuji, paní Grapiny. Pan Etienne má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Především chci poděkovat za to, že nám paní Petresku zasadila nízkonákladové cesty do historického kontextu. Je to důležité. Cesty spojují lidi, nízkonákladové společnosti hrají významnou roli, pokud je o demokratizaci cestování. Zbližují mládež Evropy a napomáhají porozumění tomu, co znamená Evropa. Já myslím, že pro mladší generaci je to velice důležité téma. A ti, kdo to negují, mají podle mě velice omezený západní pohled na věc. Nicméně od těch nízkonákladových společností neočekávám, že jejich obchodní model bude vycházet ze sociálního dumpingu, ale z respektu k sociálním standardům. A to, co jsme dnes slyšeli, je podle mě velmi důležité. Bylo to užitečné odpoledne, protože jsme slyšeli, že jsou různé modely nízkonákladových přepravců. A proto chci zdůraznit, že letecké společnosti mohou využívat nejrůznější způsoby zaměstnávání, včetně organizací prostředníků neboli organizací, které do toho vstupují s agenturními pracovníky a přidělují je podnikům, leteckým společnostem, aby tam dočasně pracovali. A opakovaně a na dlouhá období organizace posádek a odbory uváděly, že se to využívá podvodně Nesouvisí to jenom s dočasnými úkoly. A proto se chci zeptat těch leteckých společností, které jsou tu zastoupeny, zvlášť v případě OSVČ pilotů, 9% pilotů prohlašuje, že jsou OSVČ a 75% říká, že pracují pro nízkonákladové letecké společnosti. Pokud vy jako letecká společnost, třeba Ryanair, by všechny tyto lidi zaměstnávali napřímo, nakolik by stoupla cena? Nebo pokud je o Eurowings, kdybyste využívali stejný obchodní model jako ostatní letecké společnosti, nenabíráte ty lidi přímo, o kolik nižší by ta cena mohla být? Můžete nám dát pár čísel, abychom si udělali představu o tom, jaká část ceny souvisí s tímto sociálním uspořádáním, které není vždy úplně v pořádku z pohledu těch lidí, kteří pro takový podnik pracují? Děkuji vám, pane Etienne. Paní Serdas má slovo. Obrigada, senhora presidente. Obrigada a todos os representantes por este... Děkuji mnohokrát všem zástupcům za uh, to, jak se věnovali tomuto tématu. Nízkonákladové firmy umožnily, aby mnohem více lidí cestovalo a umožnili také lepší propojení Evropy, lepší soudržnost v Evropské unii. Já jsem z Madeiry, což je eh, odlehlý region, region, kde bych ráda viděla větší hospodářskou soutěž v oblasti dopravy. A myslím, že v tomto případě s nízkonákladovými firmami je třeba zajistit tento princip eh, teritoriální kontinuity. Eh, další věc, když se podíváme na události posledních týdnů, kdy jsme vyhlásili klimatickou nouzi, eh, tak si kladu otázku, jak můžeme sázet na nízkonákladové firmy, aniž bychom ohrozili cíle na snižování cílů v oblasti emise do roku 2030. Děkuji, paní Serdas. Paní Monteiro má slovo, prosím. Muito obrigada, senhora presidente. Começo por agradecer todos os oradores que aqui estiveram presentes. E děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat eh, všem eh, přítomným eh, a za odlišné vize, které jste nám představili. Na rozdíl od kolegy komunisty, který k tomu přistupuje poměrně negativně, pana Ferriery, si myslím, že když jsme z Portugalska, z okrajového regionu, tak je nesmírně důležité, důležité pro náš rozvoj mít eh, leteckou přepravu. A také eh, kvůli připojení těm nejvzdálenějších regionů. Ty to potřebují, aby byly propojené s celou Evropou. Hovoříme tady tady o konektivitě, o hospodářském rozvoji a sociálním rozvoji a také o bezprostředním eh, vlivu investic na cestovní ruch. A proto já vnímám aerolinie pozitivně. Vím, že v současné době mohou cestující čerpat z různých nabídek. Máme tady čím dál tím více různých spojení. A, a mám dvě otázky. Na doktora Arnolda. Děkuji vám za to, co jste říkal. V reakci na to a jaký vliv tohle mělo na cestovní ruch v Portugalsku a ty, e, těch nízkonákladových společností. Já bych se chtěla zeptat v této souvislosti, jak si myslíte, e, že to vypadá s bankroty e, aerolinií a jak to ovlivňuje spojení. A potom samozřejmě nízkonákladové aerolinie Víme, že méně znečišťují, že eh, omezují eh, eh, emise skleníkových plynů. Jaké konkrétní kroky ještě plánujete, abyste omezili dopad na životní prostředí? Paní předsedkyně, milí kolegové, mluvili jsme tady už hodně dlouho také o další věci. V Lisabonu jsou pilotní projekty Seamless Flow. Často eh, jsme je vnímali hodně negativně a chci se zeptat, jak takový projekt bude eh, zaváděn a, jestli eh, se to také bude používat na jiných portugalských letištích. Nedávno jsme také zaznamenali Eh, rozsudek soudního dvora o tom, že eh, eh, ruční zavazadla jsou součástí služeb, čili nelze je separatně spoplatnit. Takže co plánujete? aby tady eh, nedošlo k nezrovnatelnostem eh, a nebo eh, prostě k různému přístupu. Děkuji, pane Tuk. Yeah. Thank you very much. krát děkuji. Já mám jednu otázku na zasádce Ryanairu a budu mluvit německy. V poslední době se množí zprávy o, tom, jak váš podnik zachází se zaměstnanci údajně opakovaně tlačíte na lidi na nemocenské a nasazujete je, anebo jim hrozíte pracovně právními důsledky, pokud budou dál nemocní. To si myslím, že na nejvýš problematické jako poslanec tady v Evropském parlamentu, který jinak vidí smysl a význam nízkonákladových Rolní, co říkáte takovýmto obviněním? Protože to by bylo opravdu významné, kdyby to tak bylo. Děkuji, paní Teller má slovo. Hmm, ähm, Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji eh, také eh, prezentujícím eh, za podklady a informace že tady hovoříme o, o, o redukci emisí CO2, je, myslím, eh, bez překvapení. Já bych eh, se na to podívala čísly a mám otázku na pana Bauera a Krasu. My jste hovořili o, o issues a o, o Mm, mm, o elektrických palivech, o e-palivech a o nějaké gigatovárně a o nahrazování těch konečných paliv. Mě by zajímalo, kolik elektrické energie byste potřebovali, eh, abyste eh, nahradili eh, všechno palivo, které teď spotřebováváte. Hmm. Dokážete to vůbec počítat? A podobná otázka je také adresována Ryanairu. Jak řešíte e-paliva? Dáváte se tímto směrem? A máte pro nás nějaké číslo ohledně toho, kolik energetické energie byste potřebovali? Děkuji, paní Teller. Paní Dali. Na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Chci jenom na to něco reagovat. Pan Arno asi nepochopil, co jsem chtěla říct. Já jsem právě říkala, že Portugalsko není dobrým příkladem o nic víc než Irsko, odkud jsem já, vzhledem k těm geopolitickým faktorům. Není to typická země, není to typické pro jiné letecké společnosti nebo letiště na evropském kontinentu právě proto, že tam nejsou vysokorychlostní železniční alternativy. Ale zajímavé, vy jste říkal, že jednou z úloh je propojitelnost ostrovů. Ano, jenom jedna, jeden, na jeden ostrov létá nízko nákladová společnost, jsou to třeba Azory, takže Dřív to dělali veřejnoprávní letecké společnosti, nízkonápladové letecké společnosti tuto roli nehrají. Ale rychle dvě věci. Za prvé, myslím si, že Ryanair by měl odpovědět na otázku. Údajně je situace lepší, pokud je o práva pracujících, a já s tím nesouhlasím ze dvou důvodů. Za prvé, a to jsou věci, ke kterým došlo v posledních dvou měsících. Ryanair převzal Lauda Air, rakouskou společnost, Piloti a posádky byli zatím přímo zaměstnaní v Lauda Air. Ryanair prohlásil, že napříště to půjde přes prostředníka. Za druhé, před dvěma měsíci bylo pilotům v Praze řečeno, že buď podepíší podmínky s nižšími platy jako osobeče, anebo se přestanou letat z Prahy. A v Belgii možnost nechat se přímo zaměstnat, jak se slíbili, nebyla naplněna. Ráda bych přímou odpověď. A také chci říct, eh, zástupci Eurobanks, chápu, že ne všechny nízkonákladové společnosti jsou stejné, ale bez pochyby letectví má dotace, neplatíte daň, železnice třeba platí daně z elektřiny. Ale další věc, kterou je třeba analyzovat, jsou dotace pro regionální izolované letecké společnosti, které dostávají státní podporu která byla předmětem eh, rozhodnutí komise, ale stále to pokračuje. Děkuji paní Dali. Pan Danielson má slovo. <coughs> Thank you. Děkuji. Já bych se rád vrátil ke dvěma věcem, pokud je konkrétně o Ryanair. Samozřejmě můžeme vám poblahopřát k tomu, že jste konečně uznali odbory – ale můžeme se také ptát, proč odbory museli téměř 20 let o toto bojovat. A já bych spíš zvolil ten druhý přístup. Co ve vašem obchodním modelu znamenalo, že je to tak těžké? V jiných leteckých společnostech to 20 let problém nebyl. Tam odbory uznali okamžitě. A také se chci znovu zeptat, jestli souhlasíte s tím, že na pracovně právní vztahy se má vztahovat domácí vnitrostátní právo základny, když jsou nějaké spory. Děkuji, pan Dali má slovo. Uh, just a short question. This... Děkuji, jenom stručná otázka. Dnes dopoledne jsme mluvili o otázkách financování. A objevila se jedna otázka, a totiž omezování mobility. To je teď aktuální téma. Ten efekt hamby, Pocitujete to na vlastní kůži? Účinky tohoto jevu? To je otázka na vás na všechny. Děkuji. Děkuji, to byl poslední, ale já jsem se také zapsala do diskuse, protože bych se chtěla vrátit k několika otázkám a opravdu bych chtěla dostat přesnou odpověď. Nejprve, použili jste výraz že je třeba demokratizovat leteckou dopravu. Když se podívám na poslední čísla, když se podíváte na těch 10 planety a 10 lidí, kteří letají letadlem, zejména v posledních letech, kdo uh, jsou těch 10 To ne, není demokratizace, protože to je 10 z těch bohatších tříd, nikoli z lidových tříd. Když se podívám do Francie, 2% lidí, eh, eh, na 2% lidí připadá 50% letů. Ty 2% to ne, nejsou lidové třídy. To jsou lidé zámožní nebo velmi zámožní. Kde je tedy ta demokratizace? Takže to je podle mě argument, u kterého musíme být velice opatrní, když mluvíme o demokratizaci pak říkáte, nechceme zakazovat leteckou dopravu. No dobrá, my ji ale nezakazujeme. Jde prostě o změnu chování. Jsou lidé, kteří mají určitou životní volbu a říkají, chceme udělat konkrétní gesto ve prospěch planety, tak prostě už nebudeme letat letadlem. Když nám říkáte, nezakazujte letadla, tak tím ale nezměníme chování hnutí nebo nějaké vlny eh, občanů, kteří se rozhodli pro určitou životní volbu. A budete muset si uvědomit tento nový jev. To nikdo nepředvídal. To jsou prostě volby spotřebitelů. Druhá, třetí věc, kterou by také chtěla zmínit. Když říkáte, že ty nejmodernější letadla používají třeba biopaliva. Mě by zajímalo, co tady označujete jako biopaliva. Protože pokud eh, má jít o odlesňování kvůli palmovému oleji, tak to tedy rozhodně fungovat nebude, protože Evropský parlament, ale já kladu otázky k deforestaci, já mám na to právo. To odlesňování je součástí té cestovní mapy COP25 a pařížských dohod, které podepsali všechny hlavy eh, států EU, ať se vám to líbí nebo ne, podepsalo to 196 zemí. Takže já bych tedy ráda věděla, čemu říkáte biopaliva. A poslední otázka, která už tady trochu uh, zazněla, to je ta poslední studie Evropské komise, která se zaměřuje na externality dopravy a ukazuje, že pokud eh, hlavní náklady se mění, tak to je to v závislosti na typu dopravy a ekologické náklady, když se na ně podíváme z hlediska klimatického dopadu, tak eh, komise tam v té studii říká, že Eh, tam jsou odvětví, která se nepodílejí na snaze snižovat a zmiňuje se o námořní dopravě a letecké dopravě. To neříkám já, to je výsledek studie. Evropské komise. A také se tam ukazuje, že právě je tady nekalá hospodářská soutěž eh, vůči jiným typům dopravy. A je tedy otázka, zda by se nemělo revidovat toto odvětví a jak vy tedy hodláte toto předvídat, tento vývoj v odvětví, které se bude muset přizpůsobit. Nejen, že ten svět bude jiný, bude tady dopad eh, oteplování planety, a poukázalo na to řadu kolegů, také na sociální otázky, ale to už by bylo hodně otázek, ale také budeme o tom samozřejmě uvažovat ve výboru pro dopravu. Takže teď každý budete mít tři minuty na odpověď a začíná pan Krasa, prosím. Thank you again for... Ještě jednou děkuji za všechny otázky. Možná bych nejprve řekl něco k tomu, co děláme pro to, abychom se přizpůsobili těm výzvám, jak říkala paní předsedkyně. Letecká přeprava byla vždycky flexibilní a vždycky se dokázala vypořádat s výzvami a já, o tom, já nepochybuji o tom, že to tak bude i nadále. Třeba pokud je o životní prostředí, spolupracujeme s výrobci, aby vyráběli efektivnější letouny a motory. Pracujeme s palivovými společnostmi, které vyvíjejí biopaliva. A biopaliva chápu tak, že pocházejí z odpadu. Nejsou důsledkem odlesňování. A pokud je o čísla, kolik by toho mělo být, to si možná můžeme vyřešit bilaterálně. Práva spotřebitelů, byly tady otázky na transparentnost cen, na zavazadla Vyjasnil bych, že v Ryanairu máte vždycky právo vzít si sebou na palubu zavazadlo a pak si můžete zaplatit za další věci, jako je odbavené zavazadlo, další zavazadlo na palubě a tak dále. To jsou volitelné věci navíc, které si spotřebitel může při nákupu letenky zvolit a ví přesně, jaké služby si nakupuje. Jde tady o to oddělení cen, což obecně vedlo k nižším letenkám, nižším cenám letenek. Pokud jde o základní sazbu, mohou mít samozřejmě nákladní nebo dražší cenu, mají tam třeba víc prostoru pro nohy nebo více vazadel. Nabízíme tak spotřebitelům větší volbu. A pokud je o takové věci jako hamba spojená s lety, nepozorujeme dopad na naše čísla. Počty našich cestujících rok od roku rostou. Měli jsme trošku problém s letounem Boeing Max, to způsobilo pokles, ale jinak u cestovního ruchu tady mohou nízkonákladové společnosti pomoct, protože přepravují cestující do míst, která dřív byla izolovaná. A u sociálních otázek mohu říct, že Ryanair jako všechny letecké společnosti dodržuje všechny sociální předpisy, všechny zákony v Evropě. Uznáváme odbory Mluvíme s lidmi jak přes odbory, tak přes jejich rady, nasloucháme tomu, co nám chtějí říct. Pokud nás někdo obvinuje z vyhrožování, upřímně řečeno, to je nespravedlivé. Budeme pokračovat s odpověďmi. Nezodpověděl otázky, říká někdo ze sálu neodpovídáte na otázky, proč, eh, tady to byla otázka velice konkrétní pana Ertuga. Řeknete nám konkrétně, proč Ryanair ve své sociální politice eh, neodpovídáte na otázky, eh, proč tak dlouho trvalo, než jste u vás zřídili odbory, proč to, co říkal pan Ertug, Eh, který hovořil o těch sociálních otázkách. Vždycky, když je nějaký problém, je to v sociální oblasti. Co se děje? Jak je to možné, že na tyto eh, otázky se nedíváte jako na prioritu ve své firmě? Uh, just k těm odborům vždycky platilo právo být členem odboru, také právo nepřipojit se k odborům a Ryan vždycky respektoval toto právo to je dvousměrný dialog mezi Ryanairem a zaměstnanci. Nicméně u nás odbory jsou, teď v devíti zemích, máme kolektivní smlouvy s většinou našich pracovníků. Neustále se to proměňuje. Před dvěma lety ta situace byla úplně jiná. A Ryanair se bude dál snažit spolupracovat s našimi lidmi. Monsieur vous voulez faire 30 sekund. Prosím, máte 30 vteřin. 30 seconds. Já nepotřebuji 30 sekund, chci jenom připomenout svoji otázku. A ta se týká zaměstnanců, kteří jsou nemocní. Jsou tady obvinění, že váš podnik na ně tlačí, aby se hrozně rychle uzdravili. O tom jde. Na to jste vůbec nereagoval. Nikdy jsem neslyšel, že by Ryan vyhrožoval zaměstnancům, kteří jsou nemocní. Ryanairu a všem ostatním leteckým společnostem především záleží na bezpečnosti a pokud má zaměstnanec pocit, že je nemocný a Ryanair by měl pocit, že je nebezpečné, aby nemocný nebo jiný zaměstnanec letěl, tak by to po něm nechtěl. Děkuji. Tak nyní pan Bauer na tři minuty. Thank you very much. Uh, I try to... Mnohokrát děkuji, já se pokusím odpovědět na co největší počet otázek a zavážu se zodpovědět všechno ostatní písemně. První otázka pana Gízeka. Kvóta na biopaliva. Pomohlo by to? Dnes ceny biopaliva, já jsem vysvětloval, co mám za biopalivo, je asi pětkrát vyšší než standardní eh, letecká nafta. Když Elon Musk začal vytvářet ty liti, litiové baterie bylo to desetinásobné. Takže já si myslím, že i u nás dokážeme snížit ty náklady na konkurenceschopnou úroveň. Co mám za bio, biopalivo? Jsou tady různé způsoby. Konkuruje si to s výrobou potravin a samozřejmě není něco takového přijatelné, pokud lidé umírají hladem, vyrábět biopaliva pro letecký průmysl, která soutěží s výrobou potravin. Jsou další způsoby. Chemické způsoby. Věci, které už máme třeba od 30. let. Vezmeme CO2 z atmosféry přes elektrickou nebo jinou energii a přetváříme to na CH4, což je většinou hlavně letecká nafta. Nedokážu odpovědět na to, kolik elektrické energie potřebujeme, ale slibuji, že to číslo dodám. Kde to bude? Asi ne uprostřed Německa. Tam není dost slunce. Měli jsme jednou jeden projekt. Možná, že se objevila myšlenka toto obnovit. U elektrické energie, která má na svědomí 40 všech emisí CO2, už máme technologie, aby to bylo bezuhlíkové. Máme větrné mlíny, solární panely, Dnes bohužel nemáme letadlo neutrální e, z hlediska CO2 a v příštích 30 letech e, asi žádné takové nebude. Takže toto je jediný způsob, nejefektivnější, nejspolehlivější způsob, jak e, produkovat biopaliva. Už tady máme různé možnosti a měli bychom se snažit zaměřit se na jednu z nich na průmyslové úrovni. Pak tady byly otázky na ceny. Minimální cena Eurowings je 29,99, my jsme to ale navýšili na 35 eur, abychom navýšili nárůst německé letecké daně, ale tato cena pokrývá všechny náklady, všechny letecké poplatky. Někdy tady faktor 20, stejně jako u hotelů, pokud je nějaký veletrh, tak platíte víc za hotelový pokoj, než když se nekoná žádná výstava nebo je celkově nízká poptávka. Byla tady otázka na zanikající letecké společnosti. Je tady opravdu silná konkurence. Nejproduktivnější letecké společnosti mají největší šanci přežít, ale musíme také dosáhnout přiměřené cenové úrovně z hlediska poptávky. Tedy poptávky zaměstnanců na spravedlivou odměnu. Musí to souviset i s životním prostředím, emisemi CO2. Takže mohou být destinace, kde ta poptávka může vzniknout jenom na základě nízkých cen. A to je jednoznačně odpovědnost našeho sektoru. Mnohokrát děkuji. Pán Jose Luis Arno, těch otázek bylo hodně. Máte tři minuty. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Takže pokud jde o odpověď na vaši otázku eh, demokratizace nízkonákladu, díky nízkonákladovým firmám, já budu hovořit o zkušenosti své země. Nízkonákladové firmy to nejsou firmy, které přepravují elity. Eh, nízkonáskladové firmy umožnily určitou demokratizaci eh, možnosti cestovat třeba na ty prodloužené víkendy ve městech, návštěvu Eh, příbuzných nebo eh, třeba taková země jako Portugalsko je země hodně imigrantů, takže je možnost navštěvovat příbuzné. Třeba když Portugalci bydleli v Clermo Ferraun, tak měli dost komplikovanou cestu do Porta nebo do Lisabonu a právě nízkonákladové firmy umožnili více využívat i taková ta podružná letiště a vytvořilo to určitou dynamiku v regionálním rozvoji i v oblastech, kde to dříve nebylo. To je třeba právě příklad Porta do značné míry, pokud jde o biopaliva. Airbus v Lisabonu dnes oznámil spuštění nového modelu letadla, bude to hybridní eh, model, elektrický, kde tedy dojde k velikému eh, snížení eh, po, eh, po, množství používaného paliva. Takže letecké firmy se nesoustředí jenom na biopaliva, ale i na hybridní letouny a především ty všechny nové mot- letové motory, zejména Airbus Neo, tam došlo ke snížení asi o 40 eh, ve spotřebě paliva. A teď budu odpovědět eh, na otázku od eh, poslanců z Portugalska. Ale pak jenom chci říct paní Deli, chci si ověřit. Asi nevíte přesně, co se odehrálo v naší zemi, ale až budete zase mluvit o Portugalsku, v našich regionech, třeba na Madejře a na Azorech. Na základě otevřeného nebe v roce 2014 nízkonákladové letecké společnosti také platí za letenky těchto společností pro občany, kteří tam žijí. víme, že máme také europoslance z tohoto regionu. Společnosti, nízkonákladové společnosti mohly snížit tu cenu, ale služba ve veřejném zájmu stoupala, protože to patří k té veřejnoprávní službě, kterou dotuje stát. Byl to velký nárůst a přineslo to velký prospěch občanů v těchto regionech od roku 2014. To jsem chtěl jenom upřesnit, abyste věděla do budoucna. Pokud jde o eh, ty otázky paní eh, Joao Ferreira, paní eh, Ribera, tak já, mě to docela překvapilo, když jsem slyšel, že co jste říkal o těch dotacích nebo o těch podnět, po, o té podpoře. Já chápu, že bráníte tradiční aerolinie a ne nízkonákladovky, které představují a budou představovat možnost, aby cestovaly nejenom elity, ale eh, také pro eh, střední třídu, pro studenty a pro migranty za rozumné ceny a v dobrých podmínkách. Ale samozřejmě, pokud je o ty eh, stimuly, tak ty jsou všechny, pro všechny aerolinie stejné. 15% HDP to je turistika a kdyby nebylo eh, nízkonákladových aeroní, tak by to tak nebylo. A ještě eh, na jednu otázku, když mi dáte minutu. Pokud jde o ty bankroty eh, aeroní, tak to je taková recyklace. Někteří odcházejí, někteří přicházejí. A viděli jsme, že do posud jsou eh, určité sloty, které zabírají nízkonákladové aeronie. Ten systém, eh, který vytváříme, biometrický, který eh, se bude používat v Lisabonu nejdříve a potom také na jiných letištích a také se bude promovat na Mezinárodním fóru. Paní Petresku na tři minuty. Tonku. Euh, so basically for, for us, our podstatě naši cestující eh, představují ty 4 miliony osob pracujících v zahraničí, jejich přátelé, příbuzní a tak dále. Ale to je historická záležitost. V poslední době jsme také viděli malé a střední podniky. Viděli jsme, že malé podniky cestují z jednoho místa na druhé v naší zemi. Pokud místnímu podniku trvá 12 hodin dostat se z jednoho města na severu země do Bukureště, letadlem je to hodina. Věřte mi, Ten dopad letecké přepravy, který pozorujeme na města a na dynamiku takových měst, jako je Kluž nebo Mare, je fenomenální. Takový dopad by se neprojevil, kdyby lidé z těch podniků museli jezdit 6-7 hodin za svými obchodními kontakty. To je první věc. Druhá věc, bezpečnost. To je bez debat. Máme stejné standardy jako všechny letecké společnosti, máme velice dobrou pověst. Tady nejsou žádné kompromisy. Za třetí, hodně se mluví o veřejných dotacích pro nízkonákladové letecké společnosti. Veřejné dotace jsou v podstatě zásahy na základě veřejné politiky. Je zřejmé, že došlo k selhání trhu v těch odlehlých regionech nebo na sekundárních letištích. Tam by nikdo nelétal bez těch veřejných dotací. Naše letecká společnost těží z pobídek stejně jako každý jiný, ale věřte mi, kdyby ty pobídky nebyly, tak jsme tam nemohli létat. My jsme soukromý podnik, potřebujeme zisk. Musíme být udržitelní. Nejde o trh, jde o povinnost politického zásahu napravit selhání trhu. To není povinnost trhu. My jenom pomáháme. Můžeme být velice dobrým nástrojem ve vašich rukou. Budeme tam, kam nás požádáte. Ale není naše vina, že jste se rozhodli dotovat určité regiony. Je dobře, že jste to udělali. Vidíme přínos, určitě si k tomu děláte i studie a vidíte výsledky. Mohu vás ujistit o tom, že ty výsledky jsou fenomenální. A krása státních zásahů v letecké přepravě spočívá v tom, že je to okamžité. Pokud chcete postavit železnici, trvá vám to 5-10 let. Pokud chcete postavit silnici, jsou to 3-4 roky. Pokud chcete zavést leteckou přepravu, je to rok, dva a máte výsledek. Takže nás využívejte, my můžeme být výbornými partnery. A nezapomínejte, že byste neměli zničit aky, které jste vytvořili v posledních letech. My jsme dostali nebo dali lidem možnost cestovat a pracovat svobodně a můžeme v tom pokračovat. Využijte nás jako partnera. Merci beaucoup. Děkuji. A pos, jako poslední paní Livia Spera, máte slovo. Uh, so for... Děkuji. Především bychom se měli podívat na jednotné evropské nebe a potenciál vylepšit také environmentální výsledky tohoto sektoru. A to se dá udělat jenom v tom případě, že bude mít eh, chytrý systém pobídek a obchodování s povolenkami a úspory nákladů jsou teď příliš náročné. Nemůže to být užitečné pro tento sektor. Pak tady byla otázka na stávky z poslední doby. Chci vám připomenout, že stávka je základní právo Cílem odboru není stávkovat. My stávkujeme pouze v případě, kdy jsme vyčerpali všechny ostatní možnosti a není tady příležitost k dialogu. A my víme, pravidelně dostáváme zprávy od našich členů, kteří jsou zastrašováni, vyptávají si jich, jestli budou nebo nebudou stávkovat, mění se jim pracovní doba. Když někdo stávkuje, tak je považován za nepřítomného v práci a tak dále. To je jistě nepřijatelné. Nezaměřujeme se jenom na nízkonákladové letecké společnosti. Samozřejmě dobří a špatní aktéři jsou v obou skupinách leteckých společností. A tím jsem také eh, zahájila svůj příspěvek. Ano, potřebujeme nějaký zásah v tomto sektoru, Není to úlohou leteckých společností stanovit standardy, to musí udělat regulátoři u životního prostředí, u bezpečnosti i u sociálních otázek. Takže já doufám, že komise zaznamenala důraznou podporu tohoto parlamentu pro tento směr. A pak možná ještě jedna věc. Jak už jsem říkal na začátku, jde o demokracii. Musíme změnit argumentaci. Mluvíme o právu mládeže pohybovat se, po Evropě, jezdit na Erasmus, jezdit za příbuznými. Musíme také zajistit, že mladí lidé budou mít udržitelnou budoucnost a zaměstnání. A pokud je o nízkonákladovou přepravu obecně, musíme také usilovat o vyšší platy v Evropě, protože to bude také znamenat, že přepravní sektor bude udržitelnější. Sipavit. To není hloupé. Děkuji za všechna vaše vystoupení, ale neslyšeli jsme eh, osobu, kterou bychom si rádi vyslechli, a to je zástupce Evropské komise. Takže Evropská komise eh, eh, chcete nám nějak vysvětlit to, co dáváte do studií. Letecká doprava se vlastně bude navyšovat emise CO2. Vaše poslední studie říká 21% navíc. Jak to tedy uděláte s těmi klimatickými výzvami? Dojde k nějakému eh, k nějaké změně směru, protože dnes mnoho společností, mnoho regionů a členských států si kladou otázky. A vrátíte se k těm otázkám, které tady zmínili mnozí kolegové, především pracovní podmínky těchto zaměstnanců. To by nemělo být Eh, věc, která není prioritou. Takže slovo dostane Floridias Publido z generálního ředitelství MOVE. Máte slovo na dvě nebo tři minuty. Oh, that will be a challenge. Merci. Tak to bude challenge, paní předsedkyně. Za to, že jste uspořádali uh, tuhle zajímavou akci, uh, opravdu děkuji. A rovnou skočím na ty výzvy. My v komisi si myslíme, že vnitřní trh eh, v letectví eh, je jedním z příběhů, které v Evropě, eh, z úžasných příběhů, které v Evropě máme, úspěšných. A teď tedy k výzvám. Už za dvě minuty toho tolik nepokryl. Oddělím to, o čem jste vy se, nebo rozdělím to, o čem jste se bavili, do dvou skupin. Jedna souvisí s vnitřním trhem a druhá s klimatickými změnami a ekologickými otázkami. K tomu vnitřnímu trhu se ptáte eh, dnes, eh, jednotliví poslanci se o něm hovořili. Státní pomoc, práva spotřebitelů na, na um, sociální, eh, ně, pracovně právními otázkami. V komisi dobře víme, že a několik lidí to dnes zmínilo, že tady nemáme jenom nízkonákladové um, uh, Mm, aerolinie, které jsou zorné nebo porušují. Máme eh, stejné příklady eh, těch dobrých a těch, eh, kteří porušují mezi těmi tradičními i nízkonákladovými. Máme tady zprávu z března, která pokrývá ty OSVČ v omezené pracovní úvazky a tak dále. Na dobu určitou Musím vám říci, že na vysoké úrovni komise vytvořila eh, skupinu na vysoké úrovni tedy a, a poprvé eh, tam máme eh, orgány, nebo úřad pro letectví a národní orgány a členské státy už si zvolili dvě věci, které se tam budou projednávat letos. Teď pracují právě na OSVČ a potom další podmínky zaměstnání se tam eh, budou řešit a bavíme se také o mm, mm, mm revizi nařízení o vnitřním trhu 1008. Eh, a myslím si, eh, protože nemáme dost času, že je třeba vám připomenout, že komise opravdu se negativně postavila k několika případům, kdy letadla nebo dopravci mm, nedodržovali eh, eh, eh, pravidla ostatní pomoci. A teď ten ostatku času k těm ekologickým otázkám. V Evropské komisi víme, že musíme snížit o 90 emise v dopravě, nejenom v leteckém odvětví, pokud chceme dosáhnout těch cílů do roku 2050. A víme, že letectví se bude muset hodně snažit. Víme, že za trvalé udržitelná pokročilá paliva SAF eh, jsou jedním řešením, můžeme nějakým způsobem ocenit emise a dekarbonizovat. A tahle ta paliva a SAF eh, jsou pravděpodobně nejpokročilejším řešením, kterou teď, které teď máme. Potom mm, ty otázky. Eh, v současné době 0,05 Eh, tady máme mm, biopaliv, to je eh, velké eh, procento ještě ke zlepšení se. Jenže teď můžeme používat biopaliva, která zajišťují snížení emisí o 60% oproti tradičnímu leteckému benzínu. Takže tady z něčeho se můžeme odpíchnout, ale vidíte, že Evropská komise bude placovat hodně na těchto klimatických otázkách v prvních letech až se dohodneme v Paříži příští týdnech. Už mluvím 4 minuty a, um, myslím, že od příštího týdne bude eh, mít příležitostí mnoho bavit se vzájemně o, o obnovitelných energií v letectví. Dobrá, takže budeme bedlivě sledovat práci Evropské komise, zvláště eh, o ten budoucí rámec pro řešení výzev, protože ano, s těmi výzvami se chceme vyrovnat. Máme 10 eh, let, eh, takže za pět let musíme udělat polovinu práce. Děkuji panelistům, děkuji vám všem za pozornost a za to zanícení ve vašich příspěvcích. Je vidět, že to jsou opravdu vzrušující témata a budeme v nich pokračovat. Děkuji vám a budeme pokračovat dále v našem programu. Evropsko-středomorská dohoda o letecké dopravě mezi Evropou a Marokem za účelem zohledění přestoupení Bulharska a Rumunska. A možná uděláme pětiminutovou přestávku. Co tomu říkáte, Radku? Souhlasíte? Radek souhlasí. Takže pět minut přestávka. Jenom pět minut, pane Etienne. Budeme pokračovat v práci a přejdeme rovnou k tomu eh, bodu změna Evropsko-středomorské dohody o letecké dopravě mezi ES a Marokem za účelem zohlednění přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k EU. Spravodajem je pan Sven Šulce. Jste připraven? Takže vám dávám slovo, abyste nás eh, seznámil s návrhem zprávy a vyslechneme si také komentáře stínových zpravodajů. Takže máte slovo na čtyři minuty. Paní předsedkyně, já vám mnohokrát děkuji. Teď se dostáváme, myslíme, k nejdůležitějšímu bodu eh, na dnešní pořadu jednání, a sice dohoda o, o o eh, letectví s Marokem. Jde o modifikaci této dohody s Marokem. A, eh, vzhledem k přistoupení Bulharska a Rumunska a to je třeba doladit. Rada už v prosinci 2004 eh, komisi dala mandát vyjednat eh, na dohodu mezi Unii a Marokem. Eh, to probíhá v rámci tedy širší dohod. Cíl dohody je otevřít trhy a dosáhnout srovnání předpisů na obou stranách Kromě toho jsou zde eh, vzájemné investice eh, přes Středozemní moři. Ta dohoda byla uzavřena v roce 2006, 12. prosince. Evropský parlament tehdy souhlasil eh, s uzavřením dohody v roce 2007. Tato dohoda obě dva členské státy, Bulharsko a Rumunsko, k ní nepřistoupily ale eh, v rámci eh, obecného přístupu k Evropské unii 2007 jsou povinni eh, přistoupit i už k této dohodě, k rozšířením protokolu o, o tyto dvě země se toto, tato povinnost spojí. Je to tedy čistě technická věc. Všechny potřebné technické kroky byly učiněny eh, tak, aby eh, Bulharsko a Rumunsko bylo eh, zahrnuto. Obsahové změny neproběhnou. Jako Evropský parlament my můžeme jenom souhlasit, to už jsme učinili v roce 2007 a, a tak by to mělo být i u eh, tohoto a proto jako zpravodaj doporučuji eh, uzavřít ten protokol s Bulharskem a Rumunskem. Jak říkám, je to tedy jenom čistě technická zpráva. Merci beaucoup et nous passons directement. Děkuji a přejdeme ke stínovým zpravodajům. Paní Grapiny má slovo. Mulțumesc mult, doamna președintă. Vreau să-i mulțumesc raportorului. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Děkuji také panu zpravodaji. Eh, zdůraznil, eh, že eh, se jedná akorát o prosazení něčeho, co jsme odsouhlasili v roce 2016. Jako s tím zpravodajka jako sociálních demokratů tedy souhlasím s doporučením k tomuto rozhodnutím. Jde o to, aby Bulharsko a Rumunsko bylo součástí tedy této dohody. No a nabízí se otázka, co eh, přijde po této dohodě, pokud jde o investice, hospodářský eh, rozvoj k těmto eh, novým dohodám. Jde tedy o technické otázky. Obsahové pozměňovací návrhy nemám a proto tedy souhlasím s tím, co zde bylo řečeno. A sice, abychom a prostě tohoto jenom schválili. Děkuji. Děkuji, pan Etienne má slovo. Äh, Děkuji, paní předsedkyně, milé kolegyně a kolegové. Nejdříve bych řekl, že tohle už jsme tady slyšeli. To anglické tlumočení je tak tiché, že, že tomu člověk skoro neslyší. A když tady je eh, hovoří někdo hlasitěji. Takže buď naše mikrofony je třeba poladit, anebo uh, také eh, v tlumočnických kabinách. Ehm, Děkuji panu zpravodaji Riketovi eh, za eh, jeho práci. Podporujeme jeho zprávu a nemáme k němu žádné obsahové připomínky. Parfait, n'y a pas Nikdo další se nehlásí? Paní Howard, neviděla jsem vás, omlouvám se. Sorry, yes. Um, Za frakci zelených my máme obecné otázky na komisi, ale i na zpravodaje, který se tím možná zabýval. 30. listopadu 2018 soud vydal rozsudek, že dohoda o letecké přepravě mezi ES a Marokem se nevztahuje na západní Saharu. 10. prosince 2018 Agentura pro leteckou bezpečnost řekla pozorovateli EU, že ten rozsudek znamená, že lety přes západní Saharu jsou mimo územní rozsah dohody o letecké dopravě, o kterou jde. Mohla by nám komise nebo zpravoda jednoznačně vysvětlit, jaké jsou právní důsledky pro západní Saharu? Jaké předpisy platí v oblasti bezpečnosti letecké přepravy letecké přepravy a ochrany spotřebitelů pro evropské letecké společnosti a cestující, kteří letají přes západní Saharu? Řekla komise členským státům EU a jejich leteckým společnostem, jaké jsou právní a praktické důsledky tohoto rozsudku? Za třetí, chystá se komise zahájit vyjednávání o letovém prostoru západní Sahary ve světle tohoto rozsudku? Naše frakce už stejné otázky písemně položila a dostala standardní odpověď komisaře Buka 4. ledna 2019. A totiž komise odpověděla, komise v současné době provádí podrobnou analýzu položených otázek a informuje poslance o výsledku co nejdříve. Teď je o rok později Zatím nám komise nic nezdělila a my trváme na odpovědi. A bez odpovědi nebudeme schopni hlasovat pro tuto dohodu. Merci beaucoup, madame. Děkuji, paní Rovič. To je důvod, proč to bylo odloženo a Evropská komise asi zareaguje alespoň písemně. Tak kýváte, dobře. Ještě paní Konečná Zague. Ne, dobře. Greens, it's okay. Hmm. Jsme měli stejnou otázku jako zelení, to je v pořádku. Takže tím spíše by komise měla rychle odpovědět. Myslím, že eh, jste to pochopili. Takže zpravodaj ještě může uzavřít, prosím. Tak to nebyla eh, žádná, eh, nemohli jsme očekávat žádnou rozsáhlou debatu. Eh, pokud je otázku zelených, tak eh, to nejsem schopen tak podobně odpovědět, ale eh, myslím si, že by bývalo bylo dobré, kdybyste se na mě bývali obrátili dříve, tak bych potom se na tu konkrétní otázku mohl připravit a mohl jsem vám na ní odpovědět už dříve. V posledních pěti letech se myslím, takto postupoval vždycky jako zpravodaj. Mm, myslím, že mm, do budoucna by bylo asi lepší eh, nepředpokládat, že eh, budu schopen tady z Patra odpovědět, ale v nadcházejících dnech eh, vám poskytnu k těm právním důsledkům příslušné informace. Děkuji, připomenu harmonogram. Pozměňovací návrhy se předkládají do 9. prosince, na výboru se bude hlasovat 21 ledna a na plenárce v únoru příštího roku a pokračujeme dále. To je problematika absolutaria za rok 2018, souhrný rozpočet EU, zejména část Evropské komise. Slovo má paní Monteiro na tři minuty. Obrigada, senhor presidente. Ehm, em 2018... E Děkuji, paní předsedkyně. Eh, došlo tedy eh, ke eh, konsolidaci rozpočtu s respektive eh, k tomu, že eh, ten rozpočet eh, je stále méně, má stále nižší chybovost v této oblasti. 28 milionů eur v kontextu dopravy se, tý, se týkalo tedy platebních prostředků a pokud jde o práva pasažerů, tak eh, zde se také eh, zadávají určité studie a a komise může ještě něco zlepšit k aktuálnímu eh, rámci platebnímu. Hmm. Čili otázkou je, jestli ty prostředky stačily. Důležitá je koherentnost a transparentnost při výběru projektů. Té je třeba dosáhnout. Výsledky musí být lépe definovány, aby bylo možné ty eh, projekty eh, lépe dozorovat. Eh, koherence, efektivita i při právech spotřebitelů, pardon, cestujících. Informační kampaně a nástroje na národní úrovni. To se týká práv cestujících. A teď ke strukturním, strukturálním fondům a investicím. Tady je to tak, že eh, ty prostředky eh, těch je pořád eh, velmi málo. A proto se zasazujeme o to, abychom zajistili snažší přístup k těm prostředkům. Tak, abychom mohli činit příslušné investice. A potom samozřejmě otázka plánu pro přístavy, eh, tedy pro eh, eh, letiště. Koheze je tady v středobodem. Potom společné podniky. Tady jsou inovativní instrumenty a výzkum. Nezbytné je, abychom měli vysoce kvalifikované lidi, a mm, mm, ti mohli eh, vykonávat eh, podle eh, zadání své úkoly. A potom plán pro trvalé udržitelný cestovní ruch. Tady děkuji kolegům za příspěvky, mm, protože jedině tak budeme mít koherentní zprávu na konci. Děkuji. My jsme bojovali za udržitelný cestovní ruch a bez ohledu na příslušnost k politické frakci musíme se snažit zachovat tuto linii. Takže při hlasování eh, opravdu to bude důležité. Je to premiéra, kdy budeme mít rozpočet k udržitelnému cestovnímu ruchu. Slovo má paní Grapíny. Dnes <clears throat> calitate de raportor eh, alternativ al grupului social-democrat pentru această Děkuji. Eh, Děkuji eh, eh, za sociální demokraty. Eh, k tomuto absolutoriu bych řekla, že jsme dostali dobrou zprávu. Děkuji paní zpravodajce Monteiro. V roce 2018 se podařilo dosáhnout různých změn u toho víceletého finančního rámce. Ty částky se pohybovaly na nějakých 400, 460 tisících eurech a tady šlo o podporu eh, projektů ve všeobecném zájmu i v eh, oblasti tady dopravy. Myslím si, že je nezbytné, abychom zlepšili eh, tu koherenci a efektivitu evropského rámce. I pokud jde o práva cestujících, o tom jsme se tady dneska bavili. Ovšem je třeba také přijmout příslušná opatření v souvislosti s informačními kampaněmi aby eh, eh, národní úřady dostaly eh, k dispozici další nástroje k zajištění práv cestujících. Kromě toho je nezbytné, aby tato pravidla byla harmonizována mezi jednotlivými členskými státy a proto v budoucím evropském rozpočtu je třeba konkrétní položky pro cestovní ruch, aby se to podpořilo. Cestovní ruch totiž přispívá nejenom přeshraničně, ale také mm, mm, odlehlým regionům. Důležité eh, je podat správné pozměňovací návrhy, takže to my také uděláme. Děkuji paní Grapiny a slovo má paní Nachtegal. Ano, děkuji paní předsedkyně. Především, že poděkovat paní Montero za návrh zprávy o absolutoriu komisy. Teď budu mluvit jménem pana Balzy, a chtěla bych se dotknout určitých důležitých témat. Především jde o to, že je to velice důležitý nástroj do sektoru dopravy i z hlediska krátkodobého a dlouhodobého plánování výdajů. A mělo by se také zohlednit, že potřebuje jiný přístup a musíme usilovat o přidanou hodnotu EU, zvlášť pokud jde o vývoj a dokončení té komplexní sítě ten T. Za druhé chci zmínit, že je to nástroj, který je důležitý pro zajištění jednotného evropského přepravního prostoru. A další věc se týká počtu finančních nástrojů, který značně narostl. Umožňuje to nové kombinované možnosti v sektoru přepravy, ale současně to vytváří komplexní síť ujednání kolem rozpočtu EU. Další věc, kterou chci zmínit, je to, že ty nástroje, které se pojí s rozpočtem EU, by mohly ohrozit odpovědnost a transparentnost. Jde o podávání zpráv, audit a dohled veřejnosti a ty nejsou v souladu. A proto chceme vyzvat komisi, aby se zamyslela nad tím, jak reformovat ten rozpočtový systém v EU a systém auditu a také jak nejlépe zajistit, že finanční ujednání nebudou ještě složitější, než je nutné. Je tedy důležité zajistit, abychom využívali fondy a chceme také vyzvat komisi, aby ve spolupráci s členskými státy zveřejnila něco jako každoroční přehled o přepravě nebo o rozpočtu pro přepravu a cestovní ruch, který se má financovat přes Fond regionálního rozvoje. Tolik naše poznámky. Děkuji. Děkuji vám. Pan Kov má slovo. Eh, merci. Um, I, look, I, uh, on behalf of... Děkuji. Za našeho stínového zpravodaje Daniela Fronda chci uvítat návrh stanovisek. Většina předložených prvků odpovídá naší analýze a hodnocení. Nicméně u devítky bych poukázal na to, že naše skupina nevítá militarizaci nástroje pro propojení Evropy jak je to uvedeno ve stanovisku paní Monteiro de Aguiar. Dále bodu 11, pokud jde o agentury a podniky, vítáme především to, že paní Grapiny zdůrazňuje výzvu genderové rovnosti v EASA a je vždycky důležité zdůraznit toto riziko a zavést pojistky proti střetům zájmů. Takže celkově máme za to, že stanoviska o absolutoriích by mohla lépe vyjádřit nedostatečný pokrok, pokud je udržitelnost přepravy obecně a také pokud je o přesun režimu dopravy. Myslím, že musíme zdůraznit, že nedochází k přechodu na jiné druhy dopravy tak rychle, jak to potřebujeme, stoupají emise a musíme toho udělat víc. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji vám. Vítám tady návštěvníky kteří jsou vzadu v sále. Nevím, odkud jste, ale vítejte na velkém výboru pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu. Pan Džambalsky má slovo, ne? Řekněte mi, jak se to čte. <laughs> Ale dites-le moi, je j'ai bien la traduction. Allez-y. The right pronunciation is Džambasky. Správně je to Džambasky. Děkuji, paní předsedkyně. Skupina evropských eh, konzervativců a reformátorů vítá změny nástroje pro propojení Evropy. Domníváme se, nebo vítáme těch 450 milionů. Současně souhlasím se s provodajkou v tom, že to, že pouze 23 počátečních prostředků bylo vyplaceno, spochybňuje celý nástroj. Hrozí spoždění plateb a znamená to, že bude obtížné nově distribuovat rozpočet. A další důležitá otázka je nárůst eh, počtu cestujících. My samozřejmě Souhlasíme s tím, že bychom měli mít lepší rámec pro práva cestujících, protože míra povědomí cestujících je hodně nízká. Podporujeme využití finančních nástrojů pro investiční projekty, ale granty zůstanou nadále velice důležité ve velkých projektech infrastruktury. Co by stínový zpravodaj chci říct? Že souhlasíme s absolutoriem pro Evropskou komisi. Děkuji, pane Džambasky. Já se to naučím. Bude to jednoduché, paní předsedkyně. Prostě říkejte Angel, to je moje křesní jméno. Tak pokud to pro vás bude jednodušší. No, ale ještě jsme se natolik neskamrádili, abych vám mohla říkat křesným jménem. Nebudeme se pouštět do intimit v tomto výboru. Slovo má pan Ferreira. Obrigado, prezident. Eh, eh, eh, mě... Děkuji, paní předsedkyně. Kolegyně Claire Deli byla jinou zpravodajkou pro tuto věc za naši frakci, ale eh, bohužel nemůže sem přijít a požádala mě, abych eh, vám tady eh, sdělil, sdělil následující. Děkujeme paní zpravodajce za toto zprávu k absolutoriu. 2018 eh, GUE eh, potrhuje, jak důležité dělat kvalitativní analýzu, aby nám bylo jasné, jak eh, tyto finanční zprávy se opravdu používají. Je důležité vyhnout se příliš nízkému personálnímu obsazení, zejména u agentů, které se zabývají bezpečností. Tady bych poukázal na to, že Patrick Key, exekutivní ředitel agentury eh, pro bezpečnost letového provozu, letového provozu EASA říkal, že nemá dost lidí na to, aby mohl eh, podrobněji analyzovat eh, software používaný v průmyslu. No tak to je důležité. Vzhledem k tomu, co se stalo v roce 2019, abychom podpořili EASO ještě jednou, protože jinak dojde ke ztrátě důvěry v souvislosti s EASO. Mhm. Pokud Evropská unie má dostat eh, odpovědnost, na odpovědnost toto, tak eh, musí eh, dát dostatek prostředků na EASu. Kromě těchto drobností GUE vítá rozhodnutí eh, udělit absolutorium za, roč po, za rozpočtový rok 2018. Ferreira. Děkuji, pane Ferreiro. Dívám se na Evropskou komisi, aby nás seznámila se svým stanoviskem. Ignacio de Dios dostane slovo. Je to ke zprávě paní Monteiro. Nechcete, dobře. Takže Evropská komise nechce mluvit má zase má obodík méně před koncem roku. Paní zpravodajko, tak přece jen chcete mluvit. Jakmile začnu odebírat body, o jakém zprávě se mluví? Protože mám pocit, že se to trochu teď smíchalo. Jedná se o zprávu paní Monteiro, souhrný rozpočet. Takže Evropská komise, máte slovo, protože se vás to týká. Máte slovo. Thank you very much. On behalf of... Dobře, mnohokrát děkuji. Za generální ředitelství MOVE máme pár poznámek, pokud je o tuto první zprávu. Jedna z poznámek se dotýká práv cestujících a souvisejících obav. V této konkrétní věci by komise chtěla uvést, že na základě doporučení soudního, eh, pardon, účetního dvora komise spustila studie k vyhodnocení tří nařízení, která se toho týkají. Šlo o autobusy, vodní přepravu a leteckou přepravu. Studie zatím ještě nebyly vyhodnoceny, ale máme v úmyslu začlenit do těchto studií také vyhodnocení osvědčených postupů z praxe. Pokud jde o zprávu práv cestujících. Konkrétně jde o osvětu v této oblasti. Samozřejmě komise souhlasí s tím, že je potřeba posílit snahy a aktivity ke zvyšování povědomí budou probíhat jako obvykle protože napomáhají zvýšení efektivity práv občanů, konkrétně práv cestujících v přepravě. A možná ještě jedna věc, pokud je o jednu z poznámek z návrhu zprávy. Týká se to takzvaného one-stop shop, jednotného kontaktního místa pro možnosti financování. Tady bych také řekl, že komise, nejenom generální ředitelství MOVE, ale komise na tom pracuje celkově, snaží se zřídit portál pro výběrová řízení a financování s vícejazyčným rozhraním pro potenciální žadatele o granty a ve výběrových řízeních, aby měli přístup ke všem možnostem do roku 2021. To je tedy velká práce z hlediska informatiky, ale probíhá. Pracuje se na tom a očekáváme, že to bude plně v provozu od roku 2021, jakmile začne nový víceletý finanční rámec. Děkuji a jako poslední zpravodajka Paní Monteiro, máte slovo, prosím. Agradecer o contributo de, de todos os. Já bych eh, moc poděkovala všem, kteří eh, se zde přihlásili o slovo. Samozřejmě taky počkám eh, na písemné podněty a pokusím se na ně písemně zareagovat, aby to všechno bylo úplné. Děkuji. Děkuji, paní Monteiro, a přejdeme tedy k tématu paní Grapiny, absolutorem z rok 2018, agentury a společné podniky v oblasti dopravy. Máte slovo. Ehm, Děkuji vám, paní předsedkyně. Tohle je eh, zpráva o absolutoriu eh, za šest agentur jako hlavní zpravodajka bych eh, o tom pohovořil docela obecně. Výsledky těch agentur v roce 2018 byly pozitivní. Eh, zvládly eh, důležité výzvy. Je třeba také skonstatovat, že bylo málo střetu zájmu a agentury také reagovaly na podněty účetního dvora. Nejdříve EMSA. Podle správní politiky je třeba omezovat rizika a to se podařilo. A nedosáhli jsme nikde eh, kritické úrovně, eh, kde by ty eh, podklady byly ohroženy. Ta podkladová aktiva. 2000. Teď EASA. i tady bylo eh, zachováno eh, nezávislé, nezávislost eh, hospodaření. Zpráva byla dobrá a funkční, výkonný ředitel plnil řádně své úlohy. Opatření jsou důležitá k zajištění tedy rovnováhy mezi pohlavími, k zapojení více žen do rozhodování k zajištění eh, eh, flexibilního eh, uspořádání pracovního k ochraně matek. Byla proto zřízena pracovní skupina pro zrovnoprávňování. Tady bych ráda hovořila o rozvoji činnosti. Máme tady také takový dobrý postup vzhledem ke střetu zájmu agentura je dobře eh, připravena eh, na eh, čtvrtý železniční balíček. Všechny právní texty byly včas implementovány. Agentura už zveřejnila obecná akta k prosazování těchto praktik CESA. Tady ten program na rok 2020 20 eh, nasazování dronů, propojování Evropy a dva specifické rámce. To všechno bylo implementováno. Potom tady byl ten přehled pro eh, dohledové služby, pro eh, a potom budoucí struktura leteckého prostoru. To se týká různých e, právních systémů a to je hodně složité pro jednotlivé podniky. Nicméně je důležité, mm, aby toto bylo e, jasně vymezeno. Potom, pokud jde o rail, tak tam bylo dosáženo e, <clears throat> důležitých cílů. Programy byly implementovány, bylo řádně finančně hospodařeno. Byly tady precedenční případy, eh, které se eh, naštěstí eh, neopakovaly. Takže můžeme očekávat normální další vývoj. Nebyly tady žádné konkrétní případy podvodů. To znamená, že mezi lety 2017 až 2019 vůbec nebylo třeba zasahovat. Nebylo předáno nic Olafu. Teď Clean Sky 2. Tady eh, proběhla restrukturalizace. Ten eh, podnik se musel přizpůsobit eh, novému finančnímu nařízení. Takhle byl v souladu s rozpočtem podle nařízení 2018 2026. Čili tady je i vnitřní auditní služba, která učinila doporučení podniku, eh, eh, ohledně konsolidovaného rizika a eh, monitorovacích mechanismů, který, které je třeba zavést. V roce 2018 tady byly tři pokusy o podvod, které byly předány OLAFu. Takže ten podnik teď eh, musí přijmout eh, nezbytná odpatření k tomu, aby eh, zabránil opakování tohoto. Celkově vzato pozměňovací návrhy 12. prosince. Doufám, že ten text bude dobrý a potom se bude hlasovat 21. ledna. Děkuji. Děkuji. Paní Tár má slovo. Už jsem vám chtěla říct, máte auto, místo máte slovo. Thank you very much. Mnohokrát děkuji, vážení kolegové. My, co by eh, les máme za to, že agentury v oblasti dopravy a samozřejmě společné podniky si vedou dobře, ale velkou výzvou bude zajistit řádné financování a obsazenost personálem v příštích letech. Klíčová je efektivita, ale jsme si dobře vědomi toho, že agentury potřebují nezbytné prostředky, aby dokázaly naplnit své úkoly řádným způsobem. A to platí především pro agenturu EASA, která od revize základního nařízení dostala více úkolů, ale má pořád stejný počet zaměstnanců jako předtím. Je tady nutné zdržet některé projekty nebo změnit priority, protože není dost zaměstnanců a já v tomto ohledu předložím pozměňovací návrhy, abychom to zdůraznili. Za druhé, ENSA, jak jsme slyšeli dnes dopoledne, je v klidu, jak jsme také slyšeli od účetního dvora, a to už po druhé, druhý rok v řadě, jak říkala kolegyně Grapíny, rizika se zmenšují. ERA na druhou stranu stojí před celou řadou výzev, aby železnice byly konkurenceschopné, aby vznikl jednotný železniční evropský prostor. To vyžaduje dostatečné finanční prostředky a já osobně bych nebyla ráda, kdyby pár těch skutečných evropských železničních aktérů finančně trpělo a proto předložíme v tomto ohledu pozměňovací návrhy. Jak jistě uznají všichni v tomto parlamentu, přesun na železnici má potenciál značně přispět k našemu cíli, aby železnice byly konkurenceschopnější a úspěšnější. A proto rádi slyšíme, že podle účetního dvora je finanční zpráva přechodu na železnice v pořádku. Ale tento společný podnik musí také posilit své snahy, aby se maximalizoval dopad. Zásadní bude v oblasti železnic příštích pět let. Přesun na železnice je důležitý a my předložíme pozměňovací návrhy. Pokud jde o narůstající problémy s kapacitou leteckého sektoru a nové výzvy i z hlediska začlenění dronů, nemůžeme dostatečně zdůraznit význam Cezaru. Já myslím, že se na tom všichni shodneme. Zvlášť pokud chceme všechno posílit. A poslední věc, to tež platí pro eh, projekt Clean Sky, omezování emisí na základě zvýšené efektivity a technologického vývoje. Já myslím, že toto je ta správná cesta. Finanční zpráva je v pořádku, a pro další významné kroky bychom měli mít dostatečné prostředky. Ale prošetřují se tři případy potenciálního podvodu, je to potřeba napravit. A všichni čekáme na další informace o těchto případech. A na závěr chci poděkovat naší zpravodajce paní Krapíny. Děkuji vám, paní Thaler. Pan Etienne má slovo. Merci, madame la uh, présidente. First of all, Děkuji, paní předsedkyně. Především si poděkovat zpravodajce paní Grapiny za stanoviska. Šestna jsou opravdu faktická. Děkujeme za hodnocení společných podniků i agentur. Skutečně vítáme, že jste poukázala na to, kdy je potřeba nějaké vylepšení. Chci uvést jeden stručný příklad. Týká se to Evropské agentury pro železnice. Tam litujete toho, že máme 37 nesrovnalostí, zaznamenaných v roce 2018, včetně 18 s finančním dopadem. Já naprosto souhlasím se žádostí o další podněty k vylepšení zprávy a postupů v oblasti nákupů. To je podle mě opravdu důležité. Předložím pozměňovací návrhy i za sebe, například na podporu klíčových procesů EASA a vývoj a zavádění chytrých eh, standardů a nástrojů pro emise. U sesaru samozřejmě musíme zohlednit pilotní projekt a poplatky poskytovatelů navigačních služeb, abychom zajistili, že evropské investice a peníze daňových poplatníků se nebudou používat pro projekty bez podpory EU. A vznik eh, pobídek, to zmiňujete i u Cezaru samozřejmě nemůžeme podceňovat jeho budoucí úlohu. A obecně chci ještě poukázat na konkrétní úlohu agentur a společných podniků, například ERA a na jejich úlohu při schvalování železničních vozidel, vystavování certifikátů pro železniční společnosti, RTMS. Já myslím, že to jsou důležitá témata a já se těším na další spolupráci na konečné podobě zprávy. Merci beaucoup. Děkuji. Pane Kov, chcete si vzít slovo? No, thank you. I, I feel... Ne, děkuji. Já myslím, že už jsem na úvod řekl všechno. Monsieur John Basky. Pan John Basky. A mal, jste vu? To už nebylo špatné, ne? Děkuji, paní předsedkyně. Jménem EKR chci uvítat skutečnost, že agentura v oblasti přepravy a společných podniků dodržely finanční disciplínu a proto podpoříme absolutorium. Neznamená to však, že bez výhrady můžeme souhlasit s tím, co dělají. V řadě agentur je prostor pro vylepšení. Je to například agentura pro námořní bezpečnost. Obavy nám působí spožděné spuštění provozu dronů v kontextu pobřežní stráže EU. Vedlo to k tomu, že se opozdily platby ve výši 6 milionů eur. Rizika by se měla snížit na minimum. Neměli bychom zapomínat, že velká část nezákonné migrace se odehrává přes moře a proto je tato agentura opravdu zaneprázdněná. Neměli bychom ohrozit naši bezpečnost. Máme také obavy, pokud jde o umístění agentury. Agentura je ve Valencien a v Leu a nám to připomíná několik sídel Evropského parlamentu. Potřebujeme dvě sídla. To není dobrý příklad efektivity z hlediska vynakládaných eh, nákladů. Potřebujeme podrobné informace o místech, kde působí agentura pro železnice podle článku 71 z nařízení. Je velice důležité, rozdělit náklady mezi zúčastněné země. Děkuji. Merci a vous. Děkuji vám. Chce někdo za GUE vystoupit? Ne. Za komisi pan Ignacio de Dios. Řeknete nám, jaký je postoj Evropské komise? Yes, thank you, chair. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Především chci uvítat doporučení výboru udělit absolutorium decentralizovaným agenturám a společným podnikům v oblasti dopravy. A také to, že jste uznali, že bylo dosaženo pokroku přes tyto orgány EU. A možná bych rád pár věcí upřesnil nebo ještě řekl něco víc Nejprve jde o nesrovnalosti ve vztahu k ERA. Já myslím, že na to bychom měli nahlížet eh, v souvislosti s příslušným trendem, protože v loňském roce bylo nesrovnalostí méně, ale byl vyšší počet výjimek. Já myslím, že to ukazuje pozitivní trend. A to by se také mělo zohlednit. Za rok 2018 nemáme žádnou výjimku. Jsou tam jenom nesrovnalosti. A pokud jde o EMSA a problémy s drony a pobřežní stráží, je pravda, že to vyvolalo velké problémy při naplňování rozpočtu, ale mohu potvrdit, že v průběhu letošního roku se vylepšilo naplňování rozpočtu v této oblasti. Bylo dosaženo dohody s EASA v souvislosti s řízením těchto aktivit a také s Frontexem, pokud jde o financování aktivit v tomto ohledu. A v letošním roce více sledujeme uplatňování rozpočtu a to si myslím, že také stojí za zmínku. Děkuji. Děkuji velice rychle. Na 30 vteřin ještě dám slovo paní zpravodajce, paní Grapiny. 30 de Vrau Vreau să mulțumesc raportorilor. Tak jenom 30 vteřin. Nejprve bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům za práci zpravodajové všech politických eh, frakcí chci vám říci, že určitě dospějeme k velice kvalitním kompromisům s jediným cílem vylepšit práci agentur, protože právě to nám leží na srdci a chci vám poděkovat za všechny užitečné komentáře a určitě dospějeme ke kvalitnímu textu. Děkuji vám, paní Grapiny. Připomínám, že eh, u paní Montero i paní Grapiny se předkládají pozměňovací návrhy do 12. prosince. Bude se hlasovat i na 20. ledna na výboru. a na plenárce v březnu. Takže harmonogram máte. A teď tedy poprosím všechny, kteří nemají být v tomto sále, aby ho opustili, protože velice rychle ještě budeme mít jednání eh, in kamera na 6 minut. Takže komise brzy. Naschledanou. Je to na vás. Takže prosím opustíte sál a hned dáme slovo našim um, zpravodajům. Nejprve zpráva, tak komise to nějak trvá. Pane Deli, vydržte, nějakým to trvá.